Dámy a pánové, srdečně vás vítám na důležité schůzi výboru pro průmysl. Zároveň vítám kolegyně a kolegy z výboru pro kulturu, kteří se účastní tohoto slyšení. Především vítám ale kandidátku na post komisařky paní Geigen Kvinovou. Vítáme vás ve výboru pro průmysl a také ve výboru pro kulturu. Myslím, že nemusím o tom hovořit velice dlouho, že a pro toto slyšení máme velice jasná pravidla, pokud jde o otázky a jejich trvání. Prosím všechny kolegy a také kandidátku, aby dodržovali řečnickou dobu. Především proto, že ti, kteří jsou na seznamu listů, eh, chtějí také mít příležitost hovořit a položit své otázky. Víte, že v rámci tohoto slyšení se zabýváme důležitým tématem a to otázkou inovací a technologií. V této oblasti je velký prostor pro činnost Evropské unie a z tohoto důvodu se jedná o důležitý úkol. Všichni jsme si pročetli podklady, takže už víme něco o osobnosti kandidátky, o její dočasné eh, dosavadní práci. A měli jsme možnost se o jejím životopisu informovat. A na začátku dostane kandidátka příležitost 10 minut hovořit a poté podle seznamu řečníků budeme mít každý příležitost položit otázku. A nezlobte se na mě, ale dnes budu skutečně přísně dohlížet na to, abychom dodržovali řečnickou dobu. Takže dost úvodu. Už jsme dvě minuty ztratili, ztratili takže nejdříve předávám slovo paní Geigen Kvinové. Ještě jednou jí vítám velice srdečně. Paní Gagan Quinn, můžete se představit výboru a, a vítám vás. Je na vás řada. Pane předsedo, vážení členové výboru, otázka demokracie je zásadní a já doufám, že mé představení se vašemu výboru jako eh, možná budoucí komisařka pro otázky výzkumu, inovací a eh, vědy budou v souladu s očekáváním eh, tohoto parlamentní komory. Jako člověk a politik, který vášně vyhájí Evropu a parlamentní demokracii, chci začít s tím, jak jsem začala. V 72. roce jsem pracovala pro hlaso- kladné hlasování za členství členství Irska v Evropském eh, společenství a schopnost eh, Evropské unie měnit kontext zdánlivě neřešitelných problémů pro mě byl vždycky inspirací. V mé zkušenosti ministrině jsem pracovala pro rychlou transformaci Irska směrem k míro, milovné a pokrokové společnosti a v tomto směru hrála Evropa e, roli inovační síly. Jako dlouhodobá členka Evropského e, účetního dvora e, vidím dobře do toho, jak Evropská unie funguje. Tato komora tento parlament je tedy živoucím svědectvím schopnosti politické představivosti. 50 let mírového soužití, jednotný trh, euro, mírová eh, mírové sjednocení po eh, době studené války našeho kontinentu. Prostě Evropa eh, činí eh, změny a je schopna je dále vytvářet. Teď jdeme směrem k ekonomii nízkouhlíkové a musíme si vzpomenout na to, co jsme dokázali a dívat se více dopředu pokud budu odsouhlasena, tak budu i já zachovávat evropské demokratické, sociální, ekonomické a etické hodnoty. Teď máme Lisabonskou smlouvu a musíme ji využít. Transformační agenda eh, předsedy Barossa eh, to také potvrzuje. Nové portfolio pro moji oblast potvrzuje naše zásadní eh, přičlenění se k těmto změnám. Já se tedy pokusím pohnout s výzkumem inovací a vědou cestou, tak aby se dostali do středu politiky Evropské unie. Evropská unie se musí stát unii inovací a musíme být otevření a musíme umět věci spravovat. Skutečná inovační unie podpoří ty trhy, které jsou otevřené nově příchozím a inventivním eh, formám eh, investic Eh, know-how a výzkum eh, musí propojit výzkumné pracovníky. Inovace znamená vědět, kdy spolupracovat a kdy spolu soutěžit na tom tvrdém mezinárodním trhu. Znalosti, výzkum a eh, vědecká dokonalost jsou základními kameny inovace. Budeme muset refinovanou znalostí nahradit obyčejnou naftu v budoucích obdobích a komise se bude snažit eh, také tyto věci takto prosazovat. Já se opřu o to, co za sebou zanechal a je to významné Janeč Potočník a pokusím se eh, posunout věci dál. Nejprve musíme definovat ty hlavní výzvy před politikou výzkumu a své nástroje k tomu přizpůsobit. Tyto reformy budou mít dva hlavní cíle. Za prvé, eh, mít tady jednotný eh, jedn, trh pro inovaci a za druhé dokončit ERA, a, to znamená oblast, eh, jednotnou oblast Evropy pro výzkum. Takže Single Market for Innovation, jedný trh pro inovaci, bude připravený Evropskou komisí v souladu také s vaším příspěvkem. Musíme se samozřejmě poučit z úspěchů, které byly financovány Evropskou investiční bankou a přijít tady s novými nástroji pro nové výzvy. V oblasti výzkumu pokud budu odsouhlasena, tak eh, vytvořím takový rámec výzkumné politiky, který se bude opírat o tři priority. Dokončit eh, evropský prostor pro výzkum, eh, zabývat se hlavními výzvami Eh, před Evropskou společností a dokončit eh, takzvanou Innovation Research Culture, kulturu inovací v oblasti výzkumu. Eh, zde se teda jedná o pět hlavních iniciativ, to znamená kariéry v oblasti výzkumu, společné programování, infrastruktura, znalost, přenos znalostí a mezinárodní spolupráce. Naši výzkumní pracovníci musí být v situaci, kdy budou moci volně cestovat a pracovat v dalších členských státech a mít zajištěné i e, své sociální jistoty, včetně sociálního zabezpečení a penze. Víme, že 3% bar, e, cíl Barcelony je velice důležitý, ale my potřebujeme ještě lepší e, klima pro výzkum. Podpora takzvané Frontier Research prostřednictvím nezávislé Evropské rady pro výzkum nemůže být dost zdůrazňována. A proto je zapotřebí i společné programování. Za druhé jsou tady ty takzvané velké výzvy tváří v tvář naší společnosti, které musí být eh, v centru naší agendy pro výzkum. Je tady otázka klimatických změn. My potřebujeme, aby výzkum eh, se soustředil na to, jak tyto klimatické změny pozmění životy našich občanů. Co se týče energie, tak jsou tady otázky strategické energie a technologií, takzvaný plán SET. A pak je tady otázka zdravého stárnutí, kde potřebujeme nové přístupy eh, ze strany zdravotnictví, aby eh, kvalita života lidí neklesala. Samozřejmě, že budeme muset se soustředit na komunikaci, tak aby lidé naše cíle pochopili. Za třetí se budeme muset soustředit také na otázku kultury inovací v oblasti výzkumu. Musíme podporovat společné technologické iniciativy a vytvořit takové podmínky na trhu, které vytvoří tzv. hlavní trhy, lead markets. Musíme také zajistit, aby více žen mohlo hrát roli, která jim náleží v oblasti vědy a e, musíme e, znovu propojit vědu a společnost. Společnost e, prostě musí dobře chápat vědu, musí se s ní více stotožnit a věda musí společnosti patřit. Sedmý rámcový program v oblasti výzkumu na rok 2007 až 2013 je největším výzkumným programem veřejného charakteru na světě. A v tomto rámci musí být vnímán jako nástroj a ne jako cíl sám o sobě. Já jsem plně oddána myšlence e, společně s Evropským parlamentem provést změnu v polovině období tohoto, sedmiletého, e, tohoto sedmého rámcového plánu. Pak je tady otázka malých a středních podniků a zjednodušení finančních a administrativních postupů. Potřebujeme, e, aby byly fondy správně využívány, aby kontroly při přiměřené a aby vedení bylo profesionální. Musíme eh, zvýšit jednoduchost, ale zároveň eh, audit musí být i nadále vysoké kvality i hodnocení. Parlament má v tomto směru zásadní roli, aby zajistil eh, konsensus v těchto otázkách. Svět nulového rizika je světem nulové inovace. My se prostě musíme pokusit získat navíc i další možnosti v oblasti strukturálních fondů. E, Evropa vstoupila do éry inovace. Můžeme e, být v defenzivě anebo v čele. E, musíme, pr- pracujeme nejlépe, když pracujeme v takzvaném budoucím čase společně můžeme udělat určitou změnu a tato změna je pro nás zásadně nutná. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank, Frau Mnohokrát děkujeme, paní Gegen Kvinová. Už jsme získali několik minut. Výborně. Takže první bude klást otázku. Jedna minuta otázka, dvě minuty odpověď a poté dolů eh, další otázka. Paní Pilar del Castillo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní Gagan Quinn jménem naší frakce EPP bych vás chtěla přivítat na půdě výboru pro průmysl. Takže nemáme moc času, hned se pustím do své otázky. Myslím si, že inovace je velice rozumné propojovat také se znalostmi a inovacemi. Tato otázka inovací vždy zajímala pana předsedu Barosa, vždy chtěl, aby na tomto pilíři stál pokrok v Evropě. Nyní musíme přistoupit k dalšímu kroku. Myslíme si, že v tomto portfoliu je technologie i kultura. Pro komisi je to jedno portfolio, nicméně inovace se týkají především průmyslu. Čili jakým způsobem budete řešit tento možný konflikt pravomocí mezi teorií inovací a skutečnými nástroji, jak rozvíjet tuto oblast. Paní Quinn, prosím. Děkuji. Jedna z důležitých věcí, na kterou musíme pamatovat, je, že když eh, předseda Barroso předložil své hlavní směry Evropskému parlamentu, tak eh, centrem budoucí komise je právě inovace a oblast výzkumu. Pokud chceme řešit globální výzvy, pokud chceme, aby Evropa se vymanila ze stávající ekonomické krize, tak musíme zajistit inovace. Máme skvělé vědce, velice nadané máme výzkum, který je velice užitečný, dospěl k velice užitečným eh, výsledkům, nicméně to musíme převést také do oblasti pracovních míst. Jsme politikové a já také hovořím jako politička. Co to pro mě konkrétně znamená? Musíme vzít výsledky výzkumu a převést jej konkrétně do pracovních míst. V tuto chvíli si myslím, že řadu let mladí lidé byli povzbuzováni, aby studovali, aby se zaměřili především na oblast financí. Nicméně finanční sektor pro ně už není užitečný. Tam nejsou pracovní místa, čili já bych chtěla povzbudit mladé lidi, aby se pustili do vědy a inovací. Co se týče mé úlohy, oproti úloze ostatních komisařů. Pochopitelně oblast inovací se musí zobrazit ve všech politikách komise a to již bylo rozhodnuto panem předsedou a také novým jmenovaným komisařem. Měla bych na starosti právě tento příčný průřez, ale potřebuji všechny z vás. Nemohu to dělat sama, budou tady velké potíže, ale potřebuji také všechny své kolegy, komisaře, kteří pracují v různých oblastech inovací, ať už je to digitální problematika, podnikání, zaměstnanost. Všichni musíme spolu spolupracovat a pouze díky naší spolupráci zajistíme, aby inovace byla praxí. Frage. Děkuji, doplňující otázka. Yo creo que sigue habiendo un problema porque si uno tiene en la teoría y otro... Ano, pane předsedo. Já si myslím, že je zde ale problém, jestli někdo řeší teorii a někdo jiný řeší rozpočet. To bude problém, pokud máme dosáhnout určitého cíle. To je otázka, která ještě nebyla vyřešena. Já si myslím, že se musíme snažit hledat řešení protože by jinak eh, mohlo dojít k tomu, že eh, tyto nástroje zpomalí Evropu a místo, aby zavedly inovaci. Paní Gagan Quinn, prosím. Samozřejmě souhlasím, že zde existují problémy. A tohle je první a eh, krok k tomu, abychom měli výzkum, inovaci a vědu v jednom portfoliu. Myslím si, že se politicky a o sjednocení těchto věcí musíme snažit. Zároveň musíme umožnit eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Musíme zajistit, aby facilita Evropské investiční banky se dostala ještě i do jiných oblastí, například eh, k malým a středním podnikům. Malé a střední podniky jsou páteří našeho průmyslu, poskytují pracovní místa. Vím, že vaše, váš výbor Vím ale, že eh, se často říkalo, že tyto malé a střední podniky se nemohou dostatečně účastnit eh, těchto programů EIB. Je třeba úzce spolupracovat se všemi komisaři. Eh, je nutné zaručit, abychom překonali ve všech oblastech překážky a problematická místa. Já vás mohu ujistit, že budu spolupracovat se svými kolegy. Děkujeme. Dále paní Riera Madurel. Děkuji, pane předsedo. Paní Gegen Queen, jménem mé frakce bych eh, vám chtěla poblahopřát a přát to nejlepší. Souhlasíme spolu eh, v tom, že výzkum a inovace jsou klíčovými faktory pro zvýšení konkurenceschopnosti a že jsou zásadní pro eh, strategii výstupu z krize. Ale je tady ještě další aspekt, který chci zdůraznit je třeba říct, že věda a e, inovace jsou zásadními faktory pro zlepšení i kvality života občanů. E, protože to je přece e, ten konečný cíl naší politické práce. Jak si myslíte, že komise může přispět k znovu nastartování této sociální dimenze inovací tak, aby bylo možno vytvářet pracovní příležitosti, zvýšit zdraví, eh, bezpečnost lidí, zajistit sociální soudržnost a také zlepšit život postižených osob eh, v evropském prostoru pro výzkum, který teď vytváříme. Odpověď? Děkuji Samozřejmě, že zvětšujeme evropský prostor pro výzkum. Děláme to po více liniích. Ono to vlastně začalo již v roce 2000 původně. A byla to taková velká myšlenka, Eh, lidé řekli, že zatím musíme jít a my se o to snažíme. A jedna z věcí, která je dobrá v, souladu, v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, a já to říkám jako Irka velice ráda, eh, článek 180 eh, smlouvy nás vede k tomu, abychom tady měli tuto, tento společný prostor a další článek nás k tomu přímo zmocňuje. Takže je tady tady tento prostor a pak je tady ta, ten souborný nástroj, který se bude zabývat koordinací. Je tady velké množství inovačních kroků a velké množství nejrůznějších eh, výsledků výzkumu, ale je třeba to všechno trošičku eh, sou eh, středit. Například v otázce bezpečnosti potravin komise zjistila, že tady existuje 72 nejrůznějších výzkumných projektů, které se týkají stejné bakterie salmonely. E, takže takhle nemůže Unie pracovat. Unie musí pracovat společně proto, abychom nakonec dospěli k těm výsledkům, které jsme si stanovili. A co soukromý sektor? E, v rámci e, Evropského prostoru pro výzkum jsme od roku 2003 začali vytvářet Evropské platformy technologie. A jde tady právě o větší zapojení soukromého sektoru, o vytváření pracovních příležitostí. Je jich dohromady 27, pardon, 37 a zabývají se těmi oblastmi, jako, jsou sola, jako je solární energie, fotovoltaické články a tak dále. Všechno to jsou možnosti, jak vytvářet nové pracovní příležitosti, jak se vybřednout z krize. Takže jednotlivé e, platformy jsou tedy spojeny do společné technologické iniciativy. E, je jich dohromady vlastně pět, jak vy dobře víte v tomto výboru. A já jsem se již měla možnost také v tomto směru s vámi e, setkat. Mohu nyní požádat, abyste eh, dovolila doplnící otázku, paní Madura. Eh, Děkuji za tuto odpověď. Nicméně já jsem eh, kladla otázku, protože tento rok je rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenování. Španělské předsednictví v tomto směru navrhlo určité eh, změny a eh, určité kroky směrem k inovacím. Jaké nástroje, jaké iniciativy od vás můžeme očekávat? Paní Quinn, prosím. Nejprve bych měla samozřejmě říct, že jsem opomněla zdůraznit, že španělské předsednictví výzkumu dává velkou prioritu. Jsou tady určité výzkumné projekty, které se zabývají všemi těmi oblastmi, které jsou buď přímo či nepřímo propojeny s otázkou řešení a zmírnění chudoby ať už je to v rámci členských států či mimo ně. Ale my toto všechno musíme více soustředit dohromady do těch oblastí, kde především musíme hledat urychleně řešení eh, chudoby. A tak můžeme činit pouze tehdy, podle mého přesvědčení, když se budeme chovat politicky. Ono je velmi snadné hovořit eh, teoretickým způsobem, ale je třeba být eh, proaktivní. To je podle mého názoru důležité. Je třeba realizovat realizovat eh, akce. A to se bude týkat nejenom mne, ale celé řady dalších komisařů a komisařek. A v tomto směru spolupráce eh, a networking jsou velice důležité. Paní Lena Ek. Eh, tak, herr ordförande. Pane předsedo, děkuji. A moje otázka se týká dvou věcí eh, výzkumu. Za prvé, spolupráce se soukromými institucemi mezi soukromníky a veřejným sektorem je velice důležitá. kolik eh, procent eh, má být účast eh, soukromého sektoru. Snížilo se to nyní na 25 ze 39. 9. Mě by zajímalo, co vy s vaší zkušeností z účetního dvora můžete udělat s problémem týkajícím se byrokracie. Dále, velké nemoci lidstva. Výzkum těchto nemocí má velký potenciál. To samozřejmě spadá také do politiku výzkumu. Důležitou součástí je také výzkum kmenových buněk. A Co si myslíte o tomto výzkumu, paní Gagan Quinn? veřejný a soukromý sektor a jak zahnout více lidí. Myslím si, že v tomto máte pravdu. Když mi předseda Barroso dal toto portfolio, řekl, že je třeba řešit otázku zjednodušování. Já jsem z Evropského účetního dvora, mám zkušenosti a možná proto si pan Barroso myslel, že mi to pomůže v řešení této otázky. Evropský Účetní dvůr si uvědomoval, že je nutné mít různou chybovost v různých oblastech politiky v komisi. Pokud chceme zjednodušovat řádným způsobem, je třeba udělat řadu věcí. Ale uvědomme si, že k některému zjednodušení už došlo v rámci sedmého rámcového programu. Například období od žádosti do udělení eh, dotace tato lhůta je snížena. Máme také garanční fondy, to znamená, že je eh, nutné mít eh, méně auditních certifikátů, pokud určitý projekt je méně nákladný, pokud je pod určitou hranicí. Zároveň máme jednotný registrační úřad. A pokud se účastníte více výzkumných programů. Nemusíte znovu a znovu zadávat ty stejné informace. Máme zde jednotný systém registrace a 15 tisíc lidí už zde je registrováno. Evropský účetní dvůr také řešil další aspekt, který je podle mého názoru velice důležitý z hlediska zjednodušování. Účetní dvůr řekl eh, v návaznosti na dokument komise, že eh, musíme se podívat na přípustnou chybovost. To musíme řešit, ale v žádném případě nesmíme ohrozit eh, dobré finanční řízení. Já si myslím, že ale něco takového je možné udělat bez toho, aby se ohrožilo ohrozilo finanční řízení. Méně pravidel znamená méně chyb. Musíme zjednodušit to, co děláme. Takové to zjednodušení pomůže nejenom nám, ale také malým a středním podnikům. A dá jim to více možností, budou moci se více eh, angažovat. A má paní Ek ještě doplňující otázku? Pak budete moci odpovědět. Já to vnímám jako určitý slib. Chcete bojovat proti byrokracii a chcete zjednodušit evropský výzkum. Ale mohla byste odpovědět také na druhou část mé otázky? Ta se týká toho, jakým způsobem je možné využívat eh, výzkumu kmenových buněk, například u výzkumu Alzheimera nebo revmatu. Paní kandidátka, prosím. V současné době probíhá eh, mnoho výzkumu. Eh, jedná se třeba o výzkum degenerativních chorob, jako například Alzheimer je to výzkum, který podle mého názoru si vyžaduje inovace. Je třeba, abychom zde eh, poskytovali lepší produkty. Eh, lidé žijí déle a je třeba, aby měli možnost být zdravější. Je třeba, aby zde bylo více výzkumu a aby tento eh, výzkum byl dostupný společnostem, které vyvíjejí léky a které tak pomáhají lidem, aby žili zdravější život. Máme zde naději, máme zde výzkum, máme zde výzkum, který může přinést produkty, které pomůžou eh, lidem, kteří mají Alzheimer nebo například eh, cukrovku ve všech členských státech. Mnohokrát děkujeme. Další otázka, pan Bytykofe. Uh, Děkuji. Paní komisařko, chtěl bych eh, vás přivítat jménem Zelených. Máme velké sympatie kandidáce ze Zeleného ostrova. Pochopitelně byl jsem trochu překvapen, že v těch písemných odpovědích, které jste nám předložila a také ve své úvodní prezentaci jste nezmínila koncepci Human-Centered Innovation, čili inovace zaměřené na eh, lidské otázky. Pochopitelně tato koncepce by zde měla být zakomponována. Jde to nad rámec toho, abychom se zaměřovali pouze na inovaci produktů. Znamená to že chápeme inovační politiku, která zajišťuje širší sociální a ekologické cíle. Jaké indikátory mohou politiky obsahovat, abychom zvýšili čistou hodnotu našich investic do inovačních politik a jakým způsobem můžeme zajistit také důvěryhodnost té inovativní nebo inovační politiky. Děkuji, paní Kvinová, prosím. Pochopitelně Inovační politika bude řešit největší výzvy, před kterými stojí naše společnost. Nejen v Evropské unii, ale v celém světě. Jaké jsou tyto výzvy? Pochopitelně energetická účinnost, to je jedna z těchto výzev. Dále klimatické změny. Všichni se musíme podívat z okna a zjistit, co se děje. To je oblast, oblast klimatických změn, kde výzkum skutečně změnil vnímání lidí, čili výzkum něco takového může zajistit. Takže energetika, energetická účinnost musí být zajištěna pomocí inovací, eh, chytrého nařízení a e, také díky našim znalostem. Čili musíme tuto politiku revidovat v letošním roce, musíme zajistit eh, takzvaný balíček pro ekonomické oživení, který byl přijat v roce 2009. Předpokládá určité partnerství přesně v těch oblastech, které se zmínil, například energeticky účinné budovy. Eh, zelená auta, lepší izolace budov. Eh, musíme žít v klimatu na této planetě, který je trvale udržitelné a musíme využívat energii, které zde nebudou věčně. Musíme podpořit především trvale udržitelné energie, zelené energie a Musíme se zaměřit na oblasti, které budou mít vliv na naši budoucnost. Jako lidstva musíme žít v čistším prostředí, které bude nejen pro nás a pro naše děti, ale i pro naše vnoučata a pro budoucí generace. Děkuji. Ještě jednu otázku, prosím. Mikrofon. Mikrofon, prosíme. Co se týče přístupu k výsledkům eh, vědeckého vývoje. FP7 obsahuje myšlenku tzv. znalostních bank. Máte v úmyslu dále podporovat tuto politiku, která je zcela zásadní pro výměnu informací, které jsou relevantní pro oblast inovací? Ano, pochopitelně budu podporovat výměnu informací, ale abychom mohli zajistit přístup ke znalostem, které máme díky vědeckému výzkumu, tak musíme zavést určité mechanismy. A to znamená nejen můj post, ale také to znamená spolupráci s dalšími komisaři. Například se musíme podívat na oblast práv duševního vlastnictví, což je určitý, určitá překážka. Na, dále na patenty, dále na náklady spojené s tím, eh, aby patent byl získán v Evropské unii. To je 20krát vyšší než v USA. Čili během 30 let musíme řešit určité problémy, i když jsme zajistili určitý pokrok. bude to probírat s panem Barnierem, čili chci s ním spolupracovat, abychom skutečně těch posledních několik metrů spolu urazili, abychom tyto překážky odstranili, abychom měli patenty, které budou fungovat. Ale jsou tady určité oblasti, na kterých musíme pracovat nejen v rámci svého vlastního portfolia, ale v rámci celé komise se svými kolegy, aby zajistila, že budeme mít určitý transfer, převod těchto vynikajících znalostí v oblasti vědy a výzkumu bude převedeno do praxe, abychom zajistili, aby tato planeta byla lepší nejen pro nás, pro naše děti, pro budoucí generace. Musíme udělat vše pro naše vědecké pracovníky, aby měli možnost sdílet tyto znalosti, aniž by ohrozili výsledky svého výzkumu. Děkuji. Dále pan Čičestr. Děkuji, pane předsedo. Paní Gegenquin, vy jste zdůraznila v úvodu eh, nutnost spolupráce s parlamentem. Taková slova vítáme, nicméně eh, chci zdůraznit, že my se díváme na vás jako na toho, kdo vezme iniciativu e, do svých rukou. A když hovoříte o své zkušenosti z účetního dvora, která by vám mohla pomoci e, řešit e, tu, to hlavní téma administrativní zátěže, tak to také vítáme. A chci se vás v této souvislosti zeptat. Budete komisařkou pro výzkum, který prostě přijde s nějakou velkou myšlenkou, jako někteří z vašich předchůdců, anebo budete komisařkou komisařkou, která e, zajistí, aby nástroje, které již máme k dispozici, fungovaly lépe. A e, budete se držet principu e, excelence v této oblasti? Děkuji. Prosím, máte slovo, paní Queen. Za prvé jsem politikou, političkou a pak teprve úřednicí. Teď jsme hovořili dost a nadešel čas pro akce, pro činy. Takže jde o to, abychom výzkum, který máme, se dostal do těch oblastí, které je nejvíce zapotřebí. To druhé, co jste řekl, je pravda. Chci využít, jak vy správně říkáte, pane Čečestere, ty nástroje, které již máme k dispozici, abychom zajistili, že v těch oblastech, kde e, výzkum a jeho výsledky potřebujeme, se věci opravdu pohnuly a ty věci se pohnout mohou, e, pokud využijeme výsledků našeho výzkumu. Je tady celá řada lidí e, zde v této místnosti, kteří mě již znají jako političku z Irska. Jsem prostě člověk, který věci dělá. Nejsem někdo, kdo jenom kývá ano, v žádném případě. Jsem poměrně robustní v tomto směru, ale tady nemáte co dočinění s úřednicí. Jsem političkou, opakuji to ještě jednou. Eh, chci věci změnit a chci vidět konkrétní výsledky, eh, přijdu z činy. Eh, ještě jednou, pane Čičestere. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokusím se ještě doplnit svou otázku. Jak budete reagovat z tváří v tvář některým těm velkým projektům, které tady máme, například Fuse, Galileo, ETRE? E, a to jsou prostě projekty velice důležité, projekty vysokotechnologické, které podporujeme. Jak si s nimi poradíte? Já si myslím, že výzkumný projekt, pane Chichestere, musí podporovat hlavně malé i velké e, projekty, či e, komisařka pro výzkum musí tyto věci podporovat ve své globální charakteristice. Například ten projekt, o kterém jste hovořil, je zásadním eh, prvkem pro naší dlouhodobou eh, strategii udržitelné energetické eh, udržitelného množství energie. My tady jsme hostitelem tohoto projektu, ale je tady celá řada partnerů všude na světě, kteří jsou do toho také zapojeni a my je musíme podpořit. Je to jediný projekt, jestli to tak mohu říct, který se zabývá globální výzvou čistých technologií v této chvíli a je třeba třeba ho udržet, nicméně ne za jakoukoliv cenu. Takže to, co teď musím udělat v blízké budoucnosti, pokud bude ve své funkci stvrzena, je zabývat se všemi aspekty. Tvoříme takovou e, zprávu o stavu věcí. E, vy e, samozřejmě v tomto směru víte, co mám na mysli. Je to otázka nákladů a jejich dalších prognóz. Je třeba, aby věci byly správně efektivně řízeny, včetně tohoto projektu samozřejmě, a my musíme zajistit, aby ten jediný projekt, který my a naši mezinárodní partneři máme společný, fungoval dobře a byl podporován. Matias. Děkujeme kolegyně Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do meu grupo, quero também dar-lhe. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní kandidátko na komisařku. Vítám vás také jménem své politické skupiny. Hovoříme o výzkumu, financování a tak dále, ale nehovořili jsme ještě o lidech. Jedna věc, která je zcela jasná, je, že potřebujeme výzkumníky v Evropě a nemáme jich dost. Počet výzkumníků, které potřebujeme, aby se Evropa stala největší vědomostní, vědomostí ekonomikou ve světě, je velký, ale tento počet v Evropě ještě nemáme. Takže já bych se chtěla zeptat, jaká opatření chcete učinit, abyste překonala problém eh, špatných smluv, eh, které mají eh, výzkumníci v Evropě a různých přístupů v jednotlivých členských státech. Mým cílem je volný pohyb výzkumníků, jak jsem řekla na začátku. Pokud chceme aplikovat evropskou výzkumnou oblast, která odpovídá současné situaci, potom musíme vytvořit klima, které podporuje výzkumníky v tom, aby se účastnili systému, aby se mohli pohybovat mezi jednotlivými členskými státy, aby se nemuseli strachovat o své penze, o své o svá pojištění a tak dále. Španělské předsednictví se rozhodlo, že proběhne společná ministerská rada, které se budou účastnit nejenom ministři pro výzkum a inovaci, ale také ministři pro zaměstnanost. Myslím si, že to je velice dobrá iniciativa, protože musíme spolupracovat. Stejně tak i já musím spolupracovat s odpovídajícím kolegou komisařem. Je třeba, aby výzkumníci se mohli volně pohybovat mezi 27 členskými státy. Toho můžeme společně dosáhnout. Samozřejmě to vyžaduje mnoho práce. Já budu potřebovat eh, spolu se svým kolegou vaši podporu, abychom zajistili, že takovýto systém bude fungovat. Paní Matias, ještě jedna otázka, doplňující. A děkuji za odpověď, paní kandidátko. Myslím si, že zde existuje vzrůstající tendence koncentrovat evropské investice. Máme zde Evropskou radu pro inovace. Já bych se chtěla zeptat, co chcete udělat pro to, abyste integrovala malé členské státy do evropského výzkumného systému a jakou roli podle vás mohou tyto země sehrát v tomto systému? Protože v současném době zde existuje určitá nespravedlnost. Tohle je jedna z otázek, na kterou se mě ptala řada lidí z tohoto výboru ještě před slyšením. Pokud se podíváme na 27 členských států, existují zde samozřejmě rozdíly. Co s tím můžeme udělat? Je zde jedna věc, kterou v každém případě bychom měli udělat. Musíme se podívat na výzkumné instituce, ať se jedná o technologická centra, výzkumná centra nebo univerzity. Musíme v malých zemích modernizovat tyto instituce. Zdá se, že malé členské státy s tím mají problém. E, není to jenom v mé kompetenci e, v rámci sedmého rámcového programu. Musíme používat také strukturální fondy v tomto směru. Strukturální fondy byly využity v malých členských státech, znám to z vlastní zkušenosti, pro vytvoření vědomostní společnosti. A je eh, třeba mít eh, pro eh, výzkum k dispozici 86 miliard ze strukturálních fondů, abychom mohli tyto peníze efektivně využívat. Mnohokrát děkujeme. A dále paní Zavela. Καλώς ορίσατε και εύχομαι Paní Gagan Quinn, vítám vás a dovolte mi, abych vám popřála vše nejlepší k vašemu jmenování. A moje otázka je pokračováním otázky pana Čičestra. Termonukleární energie pro mírové a nemírové účely je pochopitelně v centru zájmu mezinárodních vztahů. Teď se dostávám k otázce Iránu. 10 až 15 let jsme neměli dostatek pracovníků na úrovni evropských univerzit, aby prováděli v této oblasti výzkum, aby se zabývali jadernou energetikou. To je, myslím, velký problém. Máte nějaký návrh, co bychom, co byste jako komisařka mohla udělat proto, abyste podpořila jaderný výzkum na úrovni univerzit, abychom mohli vyškolit jaderné inženýři, inženýry v této konkrétní oblasti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Cavela, omlouvám se za výslovnost vašeho jména. Co se týče jaderné energetiky, zde není nějaké zázračné řešení, ale bohužel tady nic takového není, které by mohlo vyřešit energetické, klimatické změny tohoto světa. Výzkum v Evropské unii se zabývá také jadernou energetikou. Například, když se podíváte na sedmý rámcový program, tak Euroatom je součástí jaderného výzkumu jak v oblasti fúze, tak štěpení. Pochopitelně eh, to je také součást toho projektu ITER. Nicméně je to otázka technologické volby. Musíme mít nízkouhlíkovou nebo neuhlíkovou technologii a musíme zajistit výzkum v této oblasti. Musí to být alternativa pro ty členské státy, které chtějí rozvíjet ten, tuto oblast výzkumu. Je to velice důležité, protože eh, zastupuji svůj členský, nebo jsem z určitého členského státu. Takže složení využití energie je otázka jednotlivých členských států a jako komise bychom neměli zasahovat a říkat jednotlivým členským státům, jaké složení energetiky nebo paliva by měly používat. To není v naší kompetenci a není to naší úlohou. Ale co se týče jaderné energetiky, tak to je technologie určité volby a mohu vás ujistit, že pod vedením, pokud budu zvolena, bude tento typ výzkumu dále podporován a zajišťován pro ty členské státy, které budou chtít tuto energii využívat. Děkuji. Paní Cevala, máte ještě doplňující otázku? Nemám žádnou otázku, takže děkuji. Souza Wagner. Dále paní Souza Wagner. Señora, muchas gracias, señor presidente. Pan Sosa Wagner. Señora Děkuji, pane předsedo. Já chci také poblahopřát eh, k nominaci eh, paní Queen a chtěl bych se zeptat na následující věc, a to zdali v budoucím plánu pro výzkum e, bude dostatečné e, ekonomické krytí pro určité oblasti výzkumu, e, které nejsou přímo spojeny s možnou rentabilitou, s využitím v podnikové sféře, v průmyslové sféře. Hovořím Eh, o takzvaném nekomerčním eh, výzkumu, neziskovém výzkumu. Je třeba totiž eh, vzít v úvahu i to, že to, co není ziskové, je někdy to úplně nejdůležitější když se tak dívám, jak se věci chystají, tak se ptám, zdali určité věci, které v minulosti byly financovány, budou i do budoucna financovány Evropskou unii. Děkuji, prosím, paní Queen. Děkuji. Já mám ten pocit, že e, výzkum, ať jakýkoliv, je vždy hodnotný, vždy můžou být jeho výsledky využity. Je to na e, průmyslové sféře, je to na vládách, je to na partnerstvích, e, jak budou výsledky přetaveny do praxe. Takže my podporujeme ten rámcový program výzkumu. Je to ten největší veřejný program výzkumu výzkumu na světě a v rámci tohoto programu existuje celá řada jednotlivých položek, které eh, podporujeme napříč 27 členskými státy. A my, jak víte, se eh, podíváme v následujících eh, měsících na hodnocení tohoto rámcového programu. A toto hodnocení se bude zabývat všemi oblastmi, všemi aspekty výzkumu sedmého rámcového programu a pak samozřejmě zjistíme, kde jsou potíže, kde jsou problémy, kde jsou oblasti, kde musíme věci trochu eh, zlepšit, kde musíme více zatlačit. A já velice bedlivě proskoumám výsledky tohoto eh, průběžného šetření, abych zjistila, zdali některé změny třeba učinit okamžitě a zároveň, abych také eh, zjistila, zdali ten budoucí osmý program eh, nemá být trochu přeorientován, trochu pozměněn. Takže můžete být ujištěn v tom, že žádný výzkum nebude opomenut. My potřebujeme ten průběžný průběžný, e, to průběžné hodnocení v polovině období, abychom zjistili, jak se věci mají a pokud něco nebude fungovat, můžete si být jist, že to zlepšíme. Doplňující otázka? Už nemám další otázky, pane předsedo, děkuji. Děkuji. Dále kolega Ody. Děkuji, pane předsedo, a i já chci e, poblahopřát e, vážená paní vašemu dynamismu. E, budete mít pravděpodobně 9 miliard k dispozici, není to zase až tak tolik pro ty cíle, které jste tady uvedla. Já bych se chtěl zeptat, jak vidíte vyjednávání ohledně budoucích finančních výhledů po roce 2013. Hodně se toho děje na úrovni členských států. Nemyslíte si, že je na čase tak trochu dát eh, té politice v oblasti výzkumu komunitárnější charakter. Eh, chystáte se vyjednávat v tomto směru s členskými státy, aby tady existoval eh, rozpočet pro výzkum na komunitární úrovni, který by byl v souladu s těmi velkými výzvami, o kterých jste hovořila? Děkuji, paní Quinn. Ano, samozřejmě, myslím si, že to je důležitá, protože když jsem se připravovala na toto slyšení, tak jsem zjistila, že tady máme velkou diverzifikaci ve výzkumu a tím ztrácíme určité možnosti, protože tady do jisté míry jsme spolu v konkurenčních vztazích a proto musíme zajistit ten evropský výzkumný prostor, abychom věci lépe koordinovali. Víte, já nechci členským státům státům eh, říkat, eh, toto musíte udělat a musíte to dělat jedině tímto způsobem a tak dále. Já myslím, že koordinace je tím lékem, je tím řešením a tím evropským výzkumným prostorem tady získáváme obrovské možnosti právě pro takováto koordinační úsilí, aby tady nedocházelo k překrývání a duplikaci. A myslím si, že je to obrovsky důležité i při, těch, eh, při tom vyjednávání o finančních otázkách. Já vidím, pane kolego, že jste z výboru pro rozpočtovou politickou kontrolu, takže jistě vás nepřekvapí, že se budeme e, bavit o penězích. V tomto směru samozřejmě víte, o čem hovoříte e, a tyto diskuze o finančních záležitostech budou patrně dosti tvrdé, budou dosti obtížné, budou představovat velkou výzvu, ale já jsem pro výzvy připravena. Já jsem se takto musela s věcmi potýkat v různých vládách a myslím si, že i komise je do jisté míry určitý zbor a musí si rozdělit e, svou odpovědnost. Nicméně e, pak je třeba rozdělit ten koláč hráč, tak jak bude tedy ten celý sbor eh, společně eh, v souladu se svými rozhodnutími. A já jsem se toho připravena, jsem se toho zhostit. Eh, budete se samozřejmě opírat o parlament, můžete se opírat o parlament. My jsme vašimi spojenci, takže se nemusíte obávat toho vyjednávání eh, s radou. Eh, chtěl bych se ještě zeptat, zdali jste připravena se svými dalšími kolegy už jednou ukončit problém s kontrolou finančních prostředků pro oblast výzkumu, protože výzkumní pracovníci jsou opravdu velice rozčarovaní inspirováni způsobem, jakým se tyto věci dějí. E, často komise žádá zpětné platby od výzkumných pracovišť podle nějakých svých e, velmi přísných a nescela jasných kritérií a tak dále. Já vím, že pro jednotlivé výzkumné pracovníky a podniky, především malé a střední podniky, které se chtějí do výzkumných činností zapojit, toto platí. Říkají mi to čím dál tím častěji, e, protože je přivádí k zuřivosti, jak oni sami říkají, e, to, že se neustále stěžují a zpřísňují finanční omezení, která jsou na nich uvalována. Já musím říct, že nechci nic udělat, eh, co by bylo eh, proti rozumnému finančnímu, eh, rozumné finanční a zdravé finanční správě. Já ani komise v tomto směru musíme jednat obezřetně. A možná, že už jsem to řekla i jiným způsobem. Je tady na druhé straně celá řada oblastí, kde se věci mohou zjednodušit, například strategie jednotného auditu, E, možná, že nadešel čas, jak to ostatně účetní dvůr také naznačuje, kdybychom se měli zabývat jednotlivými oblastmi trochu jinak a komise e, také přijde s e, případným s tímto dokumentem o zvážení rizik a uvidíme, jak se s věcmi bude moci pohnout. A vy eh, osobně byste mohl být velice nápomocný, protože jste jak členem výboru ITRE, tak jste eh, členem výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je tady celá řada aktérů. Je tady rada, komise, účetní dvůr a pak tyto dva výbory. A všichni musí spolupracovat, abychom lidi přesvědčili, že tímto způsobem je třeba postupovat a že je tedy eh, třeba se zaměřit na tolerovatelnou míru rizika a eh, tedy jít eh, touto cestou kolegyně Trautmann. Děkuji, pane předsedo, paní Gegen Quinn, říkáte, že jste politička. My jsme toto sdělení dobře vyslechli, takže dovolte politickou otázku. Vycházím z konstatování eh, toho, že jsme zatím lisabonské cíle opravdu nedosáhli a dochází tady eh, k sociální devalorizaci činnosti eh, v tomto směru ekonomie znalostní nemůže se rýmovat s znalostním trhem. Je to určité riziko. Jak chcete zajistit tedy aby dále fungoval sedmý rámcový program, zatímco řada členských států čím dál tím otevřeněji hovoří, že je třeba spíš spolupracovat s systémem à la carte v rámci lublaňského procesu. A jak chcete mobilizovat výzkumné pracovníky, kteří jsou často v přímé konfrontaci se svými nadřízenými ministry. Prosím, paní Quinn. Já si myslím, že to bude obrovsky důležité, abychom výzkumnou komunitu zmobilizovali. A jak jste řekla, někdy prostě dojde ke konfliktu s členskými státy. Někdy je to možná nutné. Já bych samozřejmě dala přednost, aby k tomu nedocházelo. Nicméně je třeba bojovat za své přesvědčení. A když komisař jde do rady, tak prostě předestře určité politiky. Některé členské státy budou spokojeny, jiné méně. Je třeba s tím žít. Ale musíme pomoct výzkumným pracovníkům tak, aby se nám podařilo dosáhnout těch cílů, které byly stanoveny v rámcovém programu pro výzkum. A můžeme tak učinit v různých oblastech, ať už se jedná o zjednodušení, ať, ať už se jedná o důvěru či kontrolu, hovořila jsem o auditech, ať už se jedná o to, abychom zajistili, že Evropský plán obnovy je skutečně postaven na solidním základě a dále rozvíjen a abychom dokázali reagovat na e, i snahy soukromého e, sektoru a abychom prostě využili i výsledků základního výzkumu a přetavili je do pracovních příležitostí prostřednictvím inovace. A já si upřímně řečeno myslím, že když toto prostě dáme dohromady a já jsem zodpovědná za inovační politiku v této oblasti a když se k tomu připojí celá, e, celé společenství, tak tady je prostě eh, možnost věci zlepšit. Samozřejmě ta mobilita výzkumných pracovníků je také zásadní. Děláme toho hodně v 27 členských státech a, po, státech a pokud se nám toto podaří sloučit, tak dojdeme k takové ekonomice, která bude zdrojem lepší společnosti pro nás, pro všechny, která bude zdrojem pracovních příležitostí, které tolik potřebujeme a která nám pomůže vymanit se z hospodářské krize. Paní Trautmann, ještě něco doplňujícího? Ano, protože se jedná o výzkumné pracovníky. Chci se zeptat, jaké jsou vaše přesné cíle eh, a chtěla bych to kvantifikovat. Jaké, je, jaké jsou vaše cíle, co se týče eh, množství žen v eh, komunitě výzkumných pracovníků? Tak toto je skutečně zásadní, ale ono jde o místo žen v celé společnosti, nejenom výzkum či věda když se dívám, eh, jak to vypadá s ženami ve vědě, tak eh, z kraje je tam hodně žen, pak eh, mají rodiny, takže z rodinných důvodů jdou trošičku stranou a zdá se pro ně obrovsky obtížné se na svá místa dostat zpátky. Takže já chci podpořit ženy, aby se zapojily a u nás také eh, dojde eh, k otevření Young Scientist Exhibition eh, v Dublinu, to je prostě také otázka určité osvěty, vzdělávání a tak dále. Ženy musí jít studovat vědecké obory, ne pouze finance, práva a tak dále. Je třeba zlepšit pracovní a životní podmínky a také je třeba promluvit s těmi představiteli průmyslu, kde jsou ženy obrovsky Eh, úspěšné eh, v tom, že dosta, zůstávají v tom výzkumu. A toto jsou určité lekce, které by měly převzít i jiné průmyslové obory. Pro mě je to zcela zásadní otázka, protože já jsem velkou propagátorkou eh, žen. Nechci tady vytvořit nějakou pevnost, chceme si vytvořit určité cíle. Pokud si definujeme cíle, tak potom už jich se můžeme snažit dosáhnout a také můžeme monitorovat tu úspěšnost. Děkuji. Angelika Nipla. Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Paní Gagan Quinn, já sedím tady, na druhé straně. Já bych se zeptala na téma zjednodušování administrativy. V posledních devíti letech jste byla členkou Evropského účetního dvora a tam vaším hlavním úkolem bylo kontrolovat ostatní evropské instituce. Dnes ale nechcete post eh, komisařky pro administrativu, ale komisařky pro inovace. Já jsem deset let členkou tohoto výboru a spolupracuji s výzkumníky. Já už deset let slychám to samé. To nejtěžší v evropském výzkumu je byrokratie a, a byrokracie a byrokracie evropských programů. Vy jste dlouho pracovala jako auditorka. Můžete nás přesvědčit o tom, že chcete praktikovat výzkumnou politiku ne na základě kontroly, ale na základě praktických věcí. Vy jste v posledních letech mnoho práce udělala. Já bych se chtěla zeptat, co konkrétně tedy navrhujete, jaké konkrétní kroky, paní Gagan Quinn? Děkuji, paní Nýblerová. To už jsem řekla panu Odemu. Evropský účetní dvůr je zodpovědný za audity. Jak už jsem řekla, hovořili jsme v poslední době o různé chybovosti v jednotlivých oblastech rozpočtu. Rovnos, rovněž jsme diskutovali téma přípustné chybovosti. Já, pokud se stanu komisařkou pro výzkum, inovace a vědu, a budu předkládat sdělení týkající se zjednodušování administrativy hned na začátku své práce. Já si myslím, že tato interinstitucionální debata týkající se přípustné chybovosti už začala. Já si myslím, že tohle bude nesmírně významné pro Eh, naši oblast. A samozřejmě já budu zohledňovat to, co chce dělat eh, parlament, vaše výbory. Některé věci už jsme v oblasti zjednodušování udělali. Existují zde ale ještě další věci, které je třeba udělat. Já si myslím, že vyplynou eh, ve chvíli, kdy budeme mít hodnocení v polovině období sedmého rámcového programu. Ukáze, ukáže se, v kterých oblastech je třeba zjednodušovat. Já se domnívám, že ve chvíli, kdy budeme mít méně pravidel, budeme mít také méně chyb. Máme mít a, ehm, a, paušální částky, ano. A e, máme mít a, e, důvěru ano, to také potřebujeme. V každém případě potřebuji vaši podporu v této meziinstitucionální diskuzi v oblasti zjednodušování. Děkuji. Paní Nýblerová? Ano, děkuji za vaši odpověď a ta mě velice potěšila. Jestli jsem to správně pochopila, tak říkáte, že menší výzkumné projekty eh, chcete také cíleně podporovat. A možná by bylo eh, dobré mít tady v budoucnosti zjednodušená pravidla pro tyto malé projekty, eh, na rozdíl od velkých projektů. Já bych se chtěla zeptat také na účast průmyslu. V posledních letech účast průmyslu na rámcových výzkumných programech se snížila. A Já bych se chtěla zeptat, máte nějaké nápady, jak motivovat průmysl, aby se účastnil výzkumných projektů? Paní kandidátko, prosím. Je velice důležité motivovat průmysl, ať už se jedná o malé a střední podniky nebo velké podniky, které řeší globální problémy. Ať už jde o společné technologické iniciativy, které například v poslední době e, řešily otázku e, inovativních e, léků nebo dalších otázek. Byly zde také projekty, které pracovaly na nové generaci letadel nebo na nových pohoných hmotách pro automobily. Všechny tyto iniciativy se snaží o to, aby průmysl, ať už velké podniky nebo malé a střední podniky, eh, se účastnili rámcového programu, aby začali společně využívat výzkum. Samozřejmě mnoho podniků v současné době eh, outsourcuje eh, výzkum. Tento výzkum neprobíhá uvnitř společnosti, Ale v době, problematických eh, hospodářských eh, podmínek. Musíme zajistit eh, dostatečné investice do výzkumu a vývoje, protože to je ten směr, jakým se musíme vydat. V této době musíme podporovat členské státy, aby podporovali takovéto snahy. Je tomu tak například ve Finsku. Já si myslím, že je třeba využívat výzkum inovativním způsobem, aby poskytoval pracovní místa. A paní, pan Gírek. Aplikace bádán univerziteckých. Paní kandidátko, skutečná aplikace univerzitního výzkumu se bude odvíjet od toho, zda vyřešíme problémy v oblasti duševního vlastnictví. Jsou zde vysoké náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví. Jede také velká nákladnost, co se týče přístupu k novým patentům. Také musíme řešit otázky, které se týkají softwaru a dále geneticky modifikovaných organismů, farmaceutických výrobků. Takže má otázka zní, jaká je vaše politická vize, která povede k rychlému vyřešení těchto problémů, především oblast patentů v Evropské unii. Děkuji, takže prosím, paní kandidátko, máte slovo. Když jsem o tom hovořila před chvílí, tak už jsem se zmínila o evropském patentu. To je velký problém, který musíme vyřešit. Během 30 let jsme urazili dlouhou cestu, ale už jsme urazili velký kus cesty, nicméně nás čeká ještě dlouhá cesta. Patent je úkolem pro pana Barniera, mého kolegu. A chci jenom říct si Evropskému parlamentu, že budu s panem Barnierem úzce spolupracovat, pokud budu potvrzena, abych zajistila, aby ten konečný krok byl v této oblasti uskutečněn. Je to nesmírně významné a důležité pro vědecké pracovníky. Náklady, když chcete získat patent je 20 krát vyšší než ve Spojených státech amerických. Je to dokonce horší, protože když si chcete ponechat, tak je to 50krát až 60krát větší než v USA. Čili je zapotřebí, abychom naprosto vyřešili tento problém, abychom otevřeli dveře, abychom zajistili nezbytnou ochranu evropským vědcům. A mohu vás ujistit, že se budu plně angažovat spolu s panem Barnierem v těchto otázkách, aby komise učinila ty poslední nezbytné kroky v této oblasti. Děkuji. Pan Gierek, prosím, další doplňující otázka. Mikrofon, prosím. Děkuji. Chápu, že to je velice obtížná otázka, nicméně pevně věřím, že také potřebujete hodně odvahy, abyste přesvědčila své kolegy, aby skutečně řešili tento problém, protože skutečně ten problém je nesmírný. Doufám, že mé minulé zkušenosti jako političky jsou důkazem toho, že mám hodně odvahy tu člověk vždy potřebuje. Nejsem jenom někdo, kdo by přikyvoval, ale naopak chci být eh, plně zaangažovaná, chci dělat určité věci, ale pochopitelně jsou tady určité limity. V oblasti patentu, jak jsem říkala, byla odvedená práce, ale musíme zajistit poslední kroky. A opakuji, budu úzce spolupracovat s panem komisařem Barnierem, abychom zajistili, že ten poslední problém, ta poslední překážka bude překonána, aby evropští věci mohli pracovat, aby neměli tento problém, abychom měli skutečně evropský patent, který se lidé budou moci dovolit, že to nebude nevýhoda evropských věců oproti věcům především z USA. Nyní pan kolega, kolegyně Kavajo. Děkuji. Pane předsedo, paní kandidátko, jak jste řekla, evropský výzkumný prostor je zásadní pro budoucnost Evropy. Jak komise přispěje k realizaci tohoto prostoru? Jak bude koordinovat programy Unie s programy členských států a jak chce zachovat evropskou dimenzi? A vy jste zmínila Euronet eh, článek 169. A stačí to? jak eh, chcete dále vyvíjet tyto nástroje eh, pro rozvoj evropského výzkumného prostoru. Jak také vnímáte Evropskou výzkumnou radu a Evropský institut pro, Evr- pro inovace? Jak mají přispět k evropskému výzkumné, výzkumnému prostoru? Evropská výzkumná rada poskytuje špičkovou činnost. O to zde jde. V tom budu radu podporovat. Pokud jde o iniciativy pro dokončení evropského výzkumného prostoru, vy jste některé zmínila, já už jsem předtím zmínila některé jiné. Myslím si, že nástroje, které máme, nestačí. Myslím si, že potřebujeme více nástrojů, více iniciativ. Na základě článku 169 potřebujeme mít projekt bonusů v pobaltských zemích. To si myslím, že je zcela zásadní otázka. Dále zde máme projekt HIV, AIDS, tuberkulóza, tuberkulóza malárie, to je také podle článku 179. To je ve veřejném sektoru. V soukromém sektoru se potřebujeme pohybovat také tímto směrem. Máme zde společné technologické iniciativy, ty jsou velice důležité, poskytují uh, důležitý výzkum, který má vliv na globální změny společnosti, kterým čelíme my všichni v Evropě, ale, v celém svě- ale i v celém světě. Potřebujeme mít uh, trhy. A například trhy, které ještě nebyly vyvinuty. Potřebujeme trhy e, například pro ochranné oblečení, ať už pro uh, rybáře nebo uh, hasiče. Uh, potřebujeme elektronické, elektronickou zdravotnickou péči a tak dále. To jsou všechno věci, které, se potřebuj, které je potřeba vytvořit. Zároveň rada před nějakým časem se rozhodla zavést Evropský plán hospodářské obnovy. V rámci toho máme tři partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. A továrny budoucnosti, energeticky efektivní budovy a ekologická auta. To jsou tedy oblasti, ve kterých si myslím, že můžeme vytvořit evropský výzkumný prostor. Můžeme se snažit zde omezovat duplikaci, což představuje ztrátu příležitostí pro Evropany. A pokud se nám něco takového podaří, potom si myslím, že budeme mít výzkumnou politiku, která vytvoří pracovní místa. A myslím si, že o to v inovacích především jde. A paní kolegyně Kabaljo, já bych chtěla zdůraznit úlohu Evropské výzkumné rady. Chtěla bych se zeptat, jak chcete tuto radu učinit nadnárodním nebo celoevropským instrumentem, nástrojem a jak chcete zaručit, aby Evropa zde hrála rozhodující roli. Jak vidíte budoucnost Evropského technologického institutu jako katalyzátoru pro reformy a pro modernizaci výzkumných center a univerzit? Jak už jsem řekla, rada má hlavní úkol a to provádět špičkovou činnost. E, to je zcela zásadní. Chceme podporovat výzkum, chceme podporovat špičková centra, chceme mít více nositelů Nobelovy ceny. E, byla provedena revize e, této rady minulý rok, byla to nezávislá revize, nezávislé hodnocení. Já si myslím, že v souladu s tím, co vy jste zmínila, ačkoliv tato rada je úspěšná, musíme udělat co nejvíce proto, aby tento úspěch Evropské výzkumné rady byl trvale udržitelný v budoucnosti. Musíme zlepšit eh, řízení a provoz této rady a zároveň musíme zlepšit regulatorní podmínky, eh, v rámci kterých tato rada funguje. Jde zde o špičkovou činnost, o výsledky, o to, abychom zaručili, že zde jsou k dispozici podpůrné služby, veškeré podpůrné služby, které rada potřebuje, aby přinesla odpovídající výsledky. A já v každém případě budu radu podporovat v budoucnosti. Já děkuji. A dále kolegyně Valian. Thank you, Chair. Uh, Madame Gigen. Děkuji, pane předsedo. Paní Gegenkin, jsem z členské země ve východní Evropě a proto tím bude ovlivněna moje otázka. Víte, že výzkumní pracovníci a vědci ve východní a střední Evropě eh, měli a mají velké problémy s dostupností fondů z Evropské unie i v rámci sedmého rámcového programu. Co máte v úmyslu učinit, aby se lépe využily chytré mozky napříč Evropou, aby vznikala partnerství, aby se povzbuzovali výzkumní pracovníci ze střední a východní Evropy v tom, aby se tedy dostali do těch důležitých projektů. Děkuji. Děkuji za tuto otázku, paní kolegyně. Já vnímám evropský výzkumný prostor jako prostor zahrnující všech 27 členských států, i když si dobře uvědomuji, eh, v čem je eh, problém, který jste vy tady zmínila. Je tedy zapotřebí nejprve pomoci prostřednictvím rámcového programu, tak aby se využilo eh, část z těch 680 miliard v rámci strukturálních fondů, tak aby byla, bylo možno vytvořit infrastrukturu a také, aby vznikla kapacita infrastruktura. je jedna věc, ale zároveň je třeba také vytvářet eh, kapacity v těch malých a menších středních eh, členských státech Unie. Takže budování eh, jednotného výzkumného prostoru, to je klíčové, to je základem, to je politika, na které musí spolupracovat všechny členské státy, všech 27, například to, co tady bylo identifikováno jako 44 velkých projektů. Z těch už 10 je realizováno a jeden z nich je velmi dobrým příkladem toho, co je, může dělat i menší země. Maďarsko, Rumunsko a Česká republika spolupracují na to, aby tedy poskytovali lasery a toto je, myslím, oblast, kde ty menší země mohou spolupracovat, mohou také možná spolupracovat eh, nejen mezi sebou, ale i s většími státy. Takže eh, budeme vytvářet infrastrukturu a kapacitu hned z kraje, to je zásadní. Já tady nechci eh, dělat nějaká dělítka mezi malými a velkými členskými státy. Všichni jsme Evropou. Všech 27 členských států musí spolupracovat ve výzkumné oblasti, pokud nám nemají ty šance a příležitosti unikat mezi prsty. Tak tomu bylo v minulosti, byli jsme příliš eh, diverzifikováni. Potřebujeme koordinaci a spolupráci, nesmíme se jíbat. Eh, máte ještě doplňující otázku, paní kolegyně? Já jsem přesvědčena že o tomto problému víte. Nejde eh, i podle mne o to, zdali jsou tady malé a velké země v oblasti výzkumu. Nezáleží na počtu obyvatel. Je tady otázka infrastruktury a kapacit. A jsem ráda, že si tento problém uvědomujete a těším se, že budu mít příležitost vidět nějaké výsledky i v této oblasti. Děkuji dále. Pan van Nistelrooy. Paní kandidátko, paní kandidátko, jasně jste se vyslovila k synergii mezi strukturálními fondy, mezi rámcem a také SEP. Mě by zajímalo, jak tento přístup může být dlouhý. Je to přístup, který se to uplatňovat také po roce 2013? Já si myslím, že ano, ale můžete nám dát určitou představu, zda je to míněno do roku 2013 nebo i poté. Dále otázka malých a středních podniků. Ty pokulhávají, co se týče účasti a to je nepřijatelné, protože vytvářejí pracovní místa. Skutečně zavádějte to nové věci. Co konkrétně v této oblasti budete dělat? Možná ze střednědobého hlediska, až budete dělat průběžné hodnocení tohoto rámce. Takže malé a střední podniky musíme být přísnější, potřebujeme nějaké cíle, kvóty, protože jinak to asi nezměníte. Můžete nás informovat o vašem postoji? Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. 25 milionů podniků působí v Evropské unii a představují 66 pracovních míst, čili jsou důležité pro nás, pro všechny. A musíme udělat, co je v našich silách, abychom je zapojili, aby ještě do vyšší míry byly zapojeni do rámcového programu. Jak to uděláme? Řekl jste 15 to je cíl, ale bohužel tento cíl nebyl naplněn. Bohužel to bylo pouze 13 a celých 4 Je to pro mě zcela klíčová priorita, abychom zvýšili toto procento z 13,4% na vyšší procento během mého mandátu. Myslím, že můžeme zařídit několik věcí. Můžeme se podívat na to, co chce výzkum, aby výzkum skutečně více a lépe odpovídal zájmům malých a středních podniků. Možná až vzniknou nové pracovní programy, až budou nové tendry, tak bych chtěla specifikovat cíl. Především v tematických oblastech, o které se má střední podniky především zajímají. Musíme mít eh, široko, dalekosáhlou konzultaci, protože se musíme zaměřit na zainteresované strany, musíme zjistit, co chtějí, kde vidí určité překážky a problémy a jakým způsobem jim můžeme pomoci. Musíme také podporovat prvek tzv. kapacit v rámcovém programu, protože v tuto chvíli například existuje spolufinancování spolu s malými a středními podniky. Nedávno vznikly tzv. Eurostars, v rámci článku 169, což je pro high-tech, malé střední podniky. Musíme posílit partnerství v rámci eh, takzvaného nástroje rizikových investic, které jsme zahájili s Evropskou investiční bankou. Jsou to právě tyto malé podniky, které se chtějí účastnit této programu a možná Evropská investiční banka by se mohla zapojit ještě ve vyšší míře. To bych velice ráda podpořila. Chtěla bych, abychom měli pracovní skupinu, pokud budu potvrzená, která by se podívala na celou tuto oblast, kde můžeme rozšířit spolupráci s Evropskou investiční bankou a nebo rizikovým kapitálem eh, měnového fondu. Čili tady bychom tímto způsobem mohli ještě více zapojit malé a střední podniky. Děkuji. Teď bych se rád vrátil k první části své otázky. Můžete říct něco o synergii? Máme 54, 86 miliard ze strukturálních fondů, dále máme regiony, větší regiony. Je to určitá kombinace, která je důležitá pro budoucí produktivitu Evropy. Můžete nám říct, co si myslíte o této kombinaci fondů. Teď se vracím ke kolegyně Valien. Čili co chcete dělat především z dlouhodobého hlediska? Myslím si, že nemůžeme splnit naše cíle, naše politiky na úrovni Evropské unie, pokud nebudeme mít synergii. Tato synergie musí také pokračovat. Nevidím tady nic nového. Už to existuje, funguje to, musíme na tom dále pracovat, musíme postupovat tímto směrem a to neznamená, že v roce 2013 eh, řekneme a je to, to je všechno, čili pokud budu potvrzena, tak jinak já, ale i ostatní komisaři na tom budou dál pracovat. Je tady ohromná oblast strukturálních fondů. Pokud se podívám na členské státy, které znám nejlépe a jakým způsobem využíváme strukturální fondů a jak jsme jich využívali v minulosti, byly to slabé ekonomiky, které si velice polepšily, zmodernizovali se, kde jsme schopni vytvářet bohatství, kde se právě dobře využili strukturální fondy. Zcela jistě to můžeme zajistit i takto v budoucnosti za sebe. Budu velice podporovat takovýto typ synergie i v budoucnosti. Děkuji. A dále má slovo paní Marikis. Uh, I... Děkuji. Děkuji. Já velice ráda slyším to, co říkáte o malých a středních podnicích, protože pouze jeden z deseti dostává v tuto chvíli nějakou formu podpory. Ale dovolila bych si otázku ještě z jiné oblasti. Hodně slýchám eh, paní eh, Gen Quinn o tom, co říká eh, o, o výzkumu. Hovoříte hodně o výzkumu, ale ne tolik o inovacích. A to jsou dvě trošku odlišné oblasti. A mě se trošku trošičku zdá, že tady hrozí určitá komercializace eh, výzkumu a znalostí. Inovace přece znamená přinést určitý produkt na trh a my jsme velice dobří ve výzkumu, velice dobří ve vědě, ale nejsme až tak dobří v tom přeměnit výsledky výzkumu a vědy do e, konkrétní e, praxe. Hovoříme přitom o zelené ekonomii, o nových e, pracovních příležitostech, takže jak je to propojené ve vaší představě? Samozřejmě, že je to propojené a hovoříme také o výzkumu eh, v, té, eh, v těch nejrůznějších oblastech. Je to strašně eh, zásadní, tak jak se budeme postupně vyvíjet, tak výzkum přejde se svými výsledky na trh, podniky začnou využívat tyto výsledky a začnou se tedy v tomto směru více aktivovat ve všech těch velkých globálních výzvách, ať už se jedná o energetiku, o dostupnost potravin, bezpečnost potravin, energii a tak dále. Musíme tedy komercializovat výsledky výzkumu tak, aby tady vznikly určité produkty, které jsou zapotřebí proto, abychom mohli řešit ty velké výzvy, které stojí stojí před naší společností, ale také musíme zajistit, abychom při tom celém procesu vytvořili lepší společnost pro naše občany. Musíme inovovat. Inovovat to není něco, co by bylo odpovědností jednoho komisaře, jednoho členského státu. Je to takový eh, vše zahrnující eh, Deštník, který pokrývá naprosto všechny oblasti, od životního prostředí přes průmysl až k dalším oblastem. Všichni musí eh, spolupracovat. Je třeba využívat eh, ty skvělé výsledky výzkumu, které tady jsou. A přitom musíme eh, odstranit určité překážky, ať už, o tom už jsem hovořila, ať už se jedná o patenty, o oblast duševního vlastnictví. Je tady celá řada překážek, které musíme odstranit, abychom výsledky výzkumu mohli e, využít, přetavit do produktů, přetavit do pracovních příležitostí. Prosím, e, paní kolegyně, ještě doplňující otázku, ale vy jste komisařkou pro výzkum a inovace. Innovation should indeed be já si opravdu myslím, že inovace by eh, měla být něčím eh, horizontálním a pan eh, Maroso také říkal o tom, že inovace jsou jedním z jeho hlavních cílů a on e, na jaře v roce 2010 přijde s určitou agendou v oblasti inovací a jak e, se vůči tomu e, vymazujete vy, vůči tedy jeho agendě, agendě pana předsedy Barosa. Budete v tomto směru s ním spolupracovat nebo přijdete s něčím vlastním? Já jsem si jistá, že pana Barosa teď hodně zajímá, jak na to budu odpovídat, na tuto otázku mohu vám říct asi tolik. Pokud mne potvrdíte ve funkci, tak budu velice silnou, robustní komisařkou v komisi pana Barosa. Inovace je téma, které jde napříč sektory já budu předsedkyní e, pracovní skupiny komisařů pro inovaci, tak abychom společně mohli vytvořit určitou oblast, e, politiku v oblasti inovace pro komisi jako takovou prostě každé, e, každá oblast v tomto směru má co říci. Kolegyně Krus je z oblasti digitální, pak jsou tady další oblasti, energetika a e, obchod a další. Je to prostě tak, že inovace jdou napříč všemi e, sektory. A já budu předsedkyní e, toho seskupení komisařů, kteří mají co dočinění s inovací, takže já musím říct, že i když nemám tak zrovna v oblibě různé eh, vytváření nejrůznějších orgánů, výborů a tak dále, tak toto tedy eh, je třeba ustavit, ale hlavně mi jde o aktivitu, o činy, o výsledky. Musíme tedy vytvořit tu eh, strategii pro rok 2020. Takže nebudu nějaká šedá myška v pozadí, nebudu potichu, eh, budu se chovat robustně, ale zároveň eh, eh, budu členem týmu. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsem velice ráda, jsem zde že se definujete jako žena politička a doufám, že budete také ženou činu, ekologicky kompatibilního činu. Jsou tady dvě věci, které se mně zdají významné v tom finančním výhledu rámcového eh, programu. Nejprve nukleární oblast. Na rozdíl od toho, co tady bylo řečeno, je třeba říct, že nukleární oblast má tady astronomické částky. Představuje to 63 ehm, procent rozpočtu pro vědu a výzkum v oblasti energetiky. To všechno má nukleární energie. A druhý bod je, jsou nanotechnologie. Chci, abyste si uvědomila, že tady dochází k rozvoji, rozšiřování nanotechnologií, nanočástic v argumentaci a tak dále. A pouze 1% rozpočtu je tedy věnováno hodnocení rizik. Takže moje otázka je tato. Jste připravena snížit rozpočet eh, pro nukleární oblast eh, a zvýšit eh, rozpočet pro hodnocení zdravotních a dalších rizik v oblasti nanotechnologií? Prosím, paní kolegyně. I don't want to... Já nechci nějak snižovat rozpočet v jakékoliv oblasti, kde mám odpovědnost. Ale samozřejmě eh, se o tom bude dále hovořit při diskuzích o rozpočtu. Jaderná energie pro mě je velice důležitá. Je to eh, preferovaná technologie v mnoha členských státech, je to technologie, která neprodukuje emise CO2 a měli bychom se soustředit také na výzkum a této energie v členských státech, které tak chtějí dělat. Ale komise by neměla říkat členským státům, a jaký energetický mix je pro mě ideální. To je na členských státech a to je také stanoveno v Lisabonské smlouvě. Pokud bych se chovala proti tomu, porušovala bych smlouvu. Pokud je o Euratom, a Euratom má 2,7 miliardy na eh, investice. Pokud jde o oblast nanotechnologií, já jsem se musela eh, o této oblasti něco naučit, protože přiznám se, že jsem o tom příliš nevěděla potenciální užívání nanotechnologie je velice důležité. Důležité v oblasti lékařství, například v léčení rakoviny, to se týká všech. U solárních panelů, v chemii pro čistější chemické procesy. Takže nanotechnologie jsou zásadními technologiemi pro rozvoj evropského průmyslu, to znamená také rozvoj pracovních míst. A nanotechnologie jsou také relevantní pro malé a střední podniky a pro začínající podniky. Takže, abych se vrátila k vaší otázce. Ehm, myslím si, že zde a paní Rivazi, nejde o to, že bychom snižovali rozpočet v jedné, v jedné oblasti a zvyšovali ho jinde, ale je třeba podívat se na celkový rozpočet celé oblasti. Já si myslím, že bychom mohli mít úspěch udržet si takový rozpočet, jaký máme, také s vaší podporou a doufám, že budeme schopni udržet si to, co máme a možná ještě získat trošku více. Paní Rivazi? Ano, v rámci krize důvěry občanů eh, vůči vědě, jste proto, aby bylo umožněno financování eh, výzkumu který by eh, prosazovala občanská společnost eh, v rámci rámcového programu, tak jak to eh, tedy činil váš předchůdce. Jedná se o financování určitých výzkumných projektů, s kterými přicházejí organizace občanské společnosti. Um, Podpora, kterou poskytnul pan Potočník, a jeho odkaz podle mého názoru bude něco, v čem já budu pokračovat, budu to podporovat, budu to dále rozvíjet, pokud to bude nutné. Já si totiž myslím, že v oblasti výzkumu odvedl mnoho dobré práce a já v každém případě v tomto pokračovat a podporovat chci. Mnohokrát děkuji. Dále pan Tošenovský. Hinter Ihnen. Insofern ganz schwierig. Sedí za vámi, takže to je trochu problém. Pan of the Vice President. <laughs> yes. Pane předsedo Guggenqueen, Mnoho už bylo o významu výzkumu, eh, inovací řečeno, protože jsme ve výboru, kde nám všem je to jasné a eh, o to usilujeme, proto nebudu opakovat, abych šetřil čas. Chtěl bych se zeptat na velmi významnou věc a to je to, o čem jste už trochu hovořila, ale to je souboj o to, abychom jako Evropa byli konkurenceschopní a o tom rozhoduje inovační cyklus, který bohužel je v Evropě oproti asijským trhům a Americe pořád dlouhý. Jako, tak jak jste několikrát opakoval jako, jako politička, mně se to velmi líbí. Jaký máte nápad, jak zatřepat byrokracii, která právě bohužel velmi prodlužuje tyto inovační cykly? Skutečně faktický nápad, který, který to změní. Danke sehr. Frau Kollegin? Nein. I think, um, myslím si, že věda, inovace a výzkum je podle předsedy Barosa skutečně srdci evropské politiky. Je to klíčový prvek, jak pomoci Evropě, aby se vymanila eh, z ekonomické krize. Je to politika, která bude hnacím motorem pro průmysl, pro pracovní místa, pro ekonomické oživení v Evropské unii. Je nesmírně důležité, aby cokoliv, co se musí udělat v oblasti zjednodušení, a já se k tomu neustále vracím, je tady ohromné množství práce, které musíme zajistit rychle, abychom mohli inovovat, abychom mohli zavést inovační politiku která by byla důkazem pro průmysl, že to myslíme vážně, že chceme poskytnout tu podporu, aby vědecké výsledky byly základem pro pracovní místa, ať už je to otázka zjednodušení, ať už je to oblast malých a středních podniků nebo společných technologických iniciativ nebo společného programování ve veřejném sektoru, čili musíme získat jednak pomoc, musíme zavést prvky a nástroje, které zajistí inovaci v rámci celé Evropské unie. A komise v tomto ohledu nese odpovědnost, která je vysoká. Musíme velice rychle zhodnotit prvky inovací pod mým vedením a musíme zavést politiku, která bude průřezová ve všech politikách komise, aby tyto kroky byly eh, udělány v duchu spolupráce a Děkuji za, za odpověď. Eh, jenom doplňující, jak právě na, na to, o čem jste hovořila, jak vidíte využít maximálně jeden z největších výzkumných projektů a velkých projektů, jako je Galileo, právě pro takovýto posun v inovacích. Okay. Jak víte, Galileo nespadá do mého portfolia, není to moje odpovědnost, ale měli jsme dlouhou diskusi, celou řadu auditů a také diskusí, které se týkaly projektu Galileo. Předpokládám, že nakonec pan komisař Tajany, který je zodpovědný za tuto oblast, bude spolupracovat eh, v rámci tom průřezové komise nebo výboru v rámci Evropské komise a tato oblast umožní, aby tento velký inovativní návrh Galila, který vlastně trvá tak dlouho, je tak drahý a je velice znepokojivý pro řadu kolegů, jak v ITRE, tak ve výboru pro rozpočet, čili tyto nástroje a podobné nástroje by měly být velice účinné a známé, aby mohly pomoci nám všem, abychom mohli vytvořit inovační politiku, která naplní potřeby průmyslu, také odpoví na jejich potřeby a zajistí, aby tato Evropská komise skutečně zaangažovala průmysl, aby mohli dělat svoji práci a aby také to byl signál pro svět, že naši ekonomickou krizi vyřešíme tímto podnikáním. A jsme otevření podnikání a vlastně to bude výzva pro všechny, aby přišli podnikat do Evropy. Děkuji. Děkuji, děkuji za odpověď. Nejdříve nyní kolegové z výboru pro kulturu, pan Boris. Szanowna Pani, chciałem także podziękować za wcześniejsze wypowiedzi. Děkuji. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za všechny odpovědi, které už jste poskytla. Máme před sebou světovou výzvu. Chceme vytvořit konkurenceschopnou ekonomiku na celém světě. Já bych se chtěl soustředit na vzdělávání a sektor vzdělávání. Musíme zavést inovace jako součást systému vzdělávání. Moje otázka. Do jaké míry chcete podporovat vzdělávání? Například podporovat horizontální aktivity týkající se přístupu k širokopásmovému internetu, elektronickému vzdělávání, vzdělávání na dálku, výměnu nejlepší praxe, Jde se také o podporu vzdělávání v oblasti vědy. To jsou všechno body, které přispějou k, lepšímu, k lepší úrovni vzdělávání v celé Evropské unii. Jak budete podporovat vzdělávání? Yes, A děkuji, pane Borise, za vaši otázku. Jak víte, Oblast vzdělávání je v kompetenci kandidáta na, kandidátky na komisaře paní Vasiliu. Neoficiálně už jsme hovořili o způsobech, jak by komisařka pro výzkum mohla v této oblasti pomoci. A podle toho, jak byla stanovena nová komise, a tato oblast, také program Malý Curie, by měl být v odpovědnosti komisařky Vasiliu. Pro mě je velice důležité, aby inovace byly v centru vzdělávání. Mladí lidé v posledních deseti letech byli nuceni k tomu, nebo motivováni k tomu, aby šli do hospodářské oblasti, do bankovní oblasti. Víme, že nyní ten potenciál v těchto oblastech tolik není. To, co tedy řekneme mladým lidem, pokud chtějí získat pracovní místa, pokud se chtějí snadně, snadno pohybovat po Evropě? Na co se mají soustředit? Já bych je chtěla přimět k tomu, aby se soustředili na vědu paní Vasiliu a já, pokud budeme potvrzeni ve svých funkcích, chceme spolupracovat v tom, aby jsme zjistili, jaké iniciativy v rámci svých kompetencí můžeme učinit, abychom podporovali vzdělávání eh, na prvním, na druhém stupni i dále i na středních školách. Když a mladí lidé vyjdou ze střední školy, je třeba, nebo z vysoké školy, je třeba, aby měli možnosti pohybovat se po Evropské unii. Je třeba, aby měli právo mobility, je třeba, aby měli uh, plné možnosti týkající se Uh, sociálního zabezpečení, týkající se penzí a tak dále. Musíme se snažit udělat vědu více sexy. Omluvte mi tento termín, toto slovo. Myslím si, že bychom měli mít eh, známé vědce, populární vědce. To by pomohlo mladým lidem. A chcete doplňující otázku, pane kolego? Moje další otázka se týká eh, další finanční perspektivy. Práce na této finanční perspektivě začne příští rok. Podporujete politiku soudržnosti která také zahrnuje velkou část financí pro výzkum. Mě by zajímalo, jak se díváte tedy na politiku soudržnosti v oblasti výzkumu a rozvoje? Paní Kagan Quinn. Diskuze o e, dalších finančních perspektivách bude samozřejmě e, velice zajímavá, e, velice napínavá a budeme zde mít různé zástupce také eh, z výboru KONT. Uvidíme, jak tedy věc bude vypadat. A politika soudržnosti je nesmírně důležitá. Nesmíme na nikoho zapomínat. Musíme se snažit eh, všechny posunout o, o krok dál. Soudržnost zde hraje nesmírně důležitou roli. Výzkum, podle mého názoru, musí být zahrnut do jakékoliv komplexní politiky soudržnosti. Já vás mohu ujistit, že pokud budu potvrzená, budu spolupracovat se svým kolegou, který má na starost soudržnost a budeme se snažit posunout věc o krok dále. Rozpočtové diskuze týkající se finančních perspektiv jsou samozřejmě jiná věc, ty nás teprve čekají v budoucnu. Mnohokrát děkuji. Dále z výboru pro kulturu paní Kuče. Doufám, že jsem to správně vyslovil. Sí. Me ha satisfecho muchísimo que nos dijera ya que ha empezado. Děkuji, pane předsedo. Paní kandidátko, jsem velice ráda, že tady slyším od vás, že jste již diskutovala s paní Vasiliu, eh, budoucí komisařkou pro otázky vzdělávání, protože má otázka je tak trošku z tohoto eh, z této oblasti. Souhlasím v tom smyslu, že výzkum je jednou z hlacích sil budoucího rozvoje a Eh, pokroku. Jde o inovace v oblasti vědy tak, aby strategie pro rok 2020 přinesla kýžené ovoce. A já bych se chtěla zeptat, jaké konkrétní kroky chcete učinit. Jak chcete restrukturalizovat kvalifikace výzkumných pracovníků? Máte v tomto směru v úmyslu zahájit nějaké konkrétní programy, tak aby tady došlo k lepší e, přípravě e, těchto pracovníků e, tváří v tvář novým potřebám, novým technologiím? Prosím, paní Quinn, máte slovo. Já se domnívám, nejprve musím říct, že e, souhlasím s vámi, když říkáte, že výzkum je hnací e, silou růstu a především v oblasti strategie Evropské unie pro rok 2020 hraje e, inovace zásadní, výzkum zásadní roli. Takže eh, ty otá- tu otázku, kterou jste položila, eh, ta je spíš opravdu z ranku eh, mé kolegyně. Já se zabývám výzkumem a tam jde samozřejmě také o zprávu a výkon toho programu. Ona bude mít na starosti Evropský institut technolog- pro technologie a přidružené otázky a to jsou vlastně ty nástroje, které je třeba používat koordinovaným způsobem tak, abychom dospěli k výsledkům, o kterých vy hovoříte politika v oblasti výzkumu, co se týče e, univerzit a institucí e, třetího stupně, e, zůstávají pod mojí odpovědností. A proto jsme také vlastně již neformálně spolu diskutovali s paní kolegyní, protože je obrovsky důležité, aby všechno, co uděláme, co udělá ona či já, bylo v souladu s těmi dvěma politikami, které doposud byly společné, které jsou teď rozdělené. Musíme prostě zajistit, aby ta spolupráce, která fungovala v rámci jednoho generálního ředitelství, fungovala i nadále. Eh, a to je možné pouze tehdy, když budeme spolu dobře eh, komunikovat. Je tady čtyři tisíce Eh, institucí eh, třetího stupně se 17 miliony studentů. Eh, celá řada z nich se zabývá výzkumem, ale ne dost z nich. A tady je celá řada témat, na kterých můžeme spolupracovat my dvě spolu, tak aby tyto instituce, tato pracoviště, se v tomto směru eh, více angažovala. Je tady 23 eh, evropských institucí, které v tomto směru jsou eh, jedny z nejlepších ve světě, ale pouze 23 jejich z těch dvou set celkově. Děkuji. Doplňující otázka. Můžeme tedy říct, že je tady celá řada E, aktérů, kteří se zúčastňují této diskuze a já se ptám, jak chcete vy e, vlastně zajistit soulad mezi všemi jednotlivými protagonisty, tak aby tady jsme dospěli k tomu kýženému výsledku, aby i to vzdělávání a příprava studentů a budoucích výzkumných pracovníků e, byla na dostatečné úrovni vzhledem k těm výzvám. Já si myslím, že e, je tady třeba e, ukázat mladým lidem, že toto je oblast, kde e, pro ně existuje velké uplatnění, kde mohou prostě využít svého vzdělání, e, které jim umožní vlastně pracovat potom v jakémkoliv z těch 27 členských států. To se vlastně dotýkám těch témat, o kterých jsem tady již hovořila. Jedná se i o takové prozaické a praktické záležitosti jako, práv, jako mm, penzijní práva, sociální zajištění a tak dále, sociální e, programy a tak dále. Paní Vasilio je člověk, s kterým jistě budu moci pracovat velice těsně a my nemáme ani na vybranou. Lidé, lidé prostě musí spolupracovat. My už teď nemůžeme si dovolit nadá eh, tady budovat nějaké eh, jednotlivé pevnosti, své osobní svá osobní léna, či co. Musíme pracovat společně, abychom přišli s politikou, kterou Evropská unie v době hospodářské krize, která zasáhla všechny naše země, opravdu potřebuje. Pokud budeme pracovat společně, tak toho dosáhneme. Já mám toto každopádně v úmyslu. Děkujeme. Dále z výboru pro kulturu pan Papa Nikolau. Mnohokrát, pane předsedo. Paní kandidátko, když se vracíme k tomu, co již bylo řečeno, máme celou řadu mladých vědeckých pracovníků, kteří chtějí pokračovat ve své kariéře a chtějí pracovat v co možná nejlepších podmínkách. Takže pokud chceme zastavit jejich odchod z Evropské unie, což je skutečně závažný problém, na který bychom neustále měli pamatovat, pokud chceme, aby dobří věci zůstaly v Evropské unii, tak pochopitelně Evropská unie musí být atraktivním místem. Čili, co byste chtěla udělat? Jak byste chtěla tyto problémy vyřešit? Protože evropský výzkum nečiní žádný pokrok, co se týče takovýchto čísel. 3 HDP byl stanovený cíl v Lisabonu a podařilo se nám dosáhnout pouze 1,9 HDP, které je vyčleněno na vědu a výzkum. Čili jak chcete, aby členské státy přestaly snižovat rozpočty pro vědu a výzkum a aby mladí nadaní věci zůstali a přicházeli do Evropy? Děkuji. Pokud Chceme, aby mladí vědci zůstávali v Evropě. Pochopitelně vím, že odchází z Evropy. Pokud je tady chceme udržet, tak musíme vytvořit takové pracovní podmínky, které pro ně budou atraktivní, aby zůstali v Evropě. Tyto pracovní podmínky mohou být věci, které jsem zmínila před chvílí. Jednak je to nárok na penzi, pracovní podmínky a tak dále. Ale může se jednat také o překonání překážek v oblasti duševního vlastnictví nebo patentů. V těchto oblastech se v tuto chvíli hůře přenášejí znalosti. Nyní, co se týče 3% cíle. Je to otázka, která je velice smutná. Je smutné, že se nám nepodařilo dosáhnout těchto 3% a viděli jsme, že nedávno americký prezident Barack Obama stanovil stejný cíl, čili musíme se podívat na to, kde se nacházíme v oblasti vědy a výzkumu a rozvoje v Evropské unii. Pokud je ta stagnace okolo 1,5%, 85%, tak se musíme podívat, co je toho příčinou. Jak změnit situaci, jak ji zlepšit. A když se podíváme, tak jsou tady dva komponenty. Jednak eh, veřejný sektor, soukromý sektor. Je tedy jasné, že musíme eh, posílit soukromý komponent. Jak to uděláme? Odstraníme překážky, problémy tím, že věci zjednodušíme pomocí všech prostředků, které máme k dispozici, abychom podpořili soukromý sektor, ať už jsou to malé střední podniky nebo velké podniky, nadnárodní společnosti. Musíme odstranit veškeré překážky, problémy, které jim v tuto chvíli brání. A můžete si být jisti, že je to pro mě nesmírná priorita. Je velice důležité zanechat tento 3% cíl. Hovoří se o tom v novinách, že by se to mělo snížit, ale naopak to by byl špatný signál. Naopak musíme povzbudit, aby se investovalo více. A já si myslím, že v ekonomické krizi, je to někdy obtížné, nicméně si musíme vzít příklad z těch zemí, které tak učinily. Mnohokrát děkuji. Ze začátku byli všichni struční, teď už máme s tím trochu problémy. Další kolegyně Jordan Cizli. Děkuji. Paní Gagan Quinn, vraťme se k inovaci. Inovaci je základem trvale udržitelného rozvoje v rámci Lisabonské strategie a myslím, že i v rámci strategie 2020. Dnes hovoříme o technologické inovaci, ale eh, k inovacím dochází také na sociální úrovni, na úrovni organizací a tak dále. Já bych se chtěla zeptat, eh, co si myslíte o eh, komplexní inovaci? A já bych se také chtěla zeptat, jakým způsobem chcete zaručit ochranu myšlenek. Pokud chcete dosáhnout inovace, je třeba poskytnout finanční podporu, ale také podporu ze strany lidského kapitálu. Evropa se snaží opatření v tomto směru zavádět. Já bych se chtěla zeptat, jestli mě můžete ujistit, že jiné evropské politiky neohroží, neohrozí výsledky v této oblasti. Politika inovací je zásadně o tom, abychom zajistili, že nové myšlenky, nové produkty se dostanou na trh, ať už v podobě tedy produktů nebo služeb. Tyto produkty a služby mají zlepšit životní úroveň, mají umožnit lidem, aby žili e, déle a tak dále. Jedná se o produkty e, v oblasti lékařství, ale i v dalších oblastech. Je nutné, aby se výsledky výzkumu dostaly na trh, abychom tedy měli dostupné inovace. Myslím si, že zásadním bodem je, že politici, výzkumníci i podniky musí mít všichni stejný cíl, společný cíl. Tímto společným cílem musí být, jak definujeme naše priority. Samozřejmě zde existují e, různé názory, ale je zde společný základ, na kterém musíme všichni stavět, a to je investice do ekologických technologií. Investice do ekologických inovací například. To jsou oblasti, které představují velké výzvy pro Evropskou unii i pro svět. Musíme do nich investovat. Musíme zajistit, že malé a střední podniky i větší podniky jsou zahrnuty do této oblasti. Je nutné, abychom zajistili, že poskytneme finanční podporu i lidskou podporu, abychom zajistili, že myšlenkám, dobrým myšlenkám se dostane odpovídající ohodnocení a je třeba, aby lidé pracující ve výzkumu měli stejné ocenění jako lidé pracující v jiných oblastech. Děkuji. A paní Jordan Sislik, doplňující otázka. Moje doplňující otázka se týká inovačního paktu, který připravilo generální ředitelství pro podniky. Já počítám, že budete mít úspěch v koordinaci mezi generálním ředitelstvím pro výzkum a pro podniky. Tento pakt by měl být dokončen v tomto roce, ale myslím si, budete se, chtěla bych se zeptat, jestli se budete snažit, aby byl dokončen dříve, než bylo původně plánováno. Strategie 2020 vychází z krize. Musíme se tady jasně zamyslet nad tím, co chceme. Akt pro inovace paní Sizel eh, je velice důležitý. Ještě nebylo stanoveno, jaké, jaký bude časový harmonogram já nechci spochybňovat, že by k této iniciativě mělo dojít, ale sporný je v současné době časový harmonogram, ten není jasný. Je nutné a samozřejmě mít a inovační akt a měli jsme konzultace týkající se strategie 2020, ta skončila v roce ta skončila v lednu. Nyní je třeba z této konzultace vycházet. A samozřejmě odpovídající akt budeme mít, ale neví se ještě kdy. Já bych chtěl poděkovat. Nyní pan Correira de Campos. Obrigado, senhor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní Gagin Quinn, předseda Barroso řekl v Evropském parlamentu, že dojde k revoluci v oblasti vědy, výzkumu a rozvoje, abychom zajistili znalostní společnost, nicméně máme příliš mnoho administrativy. Věci už toho mají doslova plné zuby a často dochází ke střetu zájmu jednak vědců a na druhé straně průmyslu. Takže zainteresované strany ztrácí zájem jako takový, takže jak se chcete dostat z této situace. Budete mít dostatek financí na tyto nástroje, můžete vytvořit nové nástroje, pokud se nám podaří naplnit cílu 2020. Máte nějaké finanční cíle, politické standardy. Jak přinutíte, aby se členské státy vrátily k tomu třiprocentnímu cíli, který je v Lisabonu, abychom vytvořili znalostní ekonomiku? Děkuji. Myslím si, že je trochu předčasné pro někoho, kdo je teprve kandidátem na komisaře, aby stanovil nějaké standardy, kolik kam budeme alikovat, kolik peněz potřebujeme, ale mohu říct následující. Je naprosto zásadní pro strategii Evropské unie 2020. Je to plířem politiky předsedy Barroso a bylo by mou povinností, abychom naplnili s komisí tuto politiku. Můžeme to udělat tak, že budeme vzájemně spolupracovat, koordinovat to, co máme k dispozici, abychom eh, zajistili naplnění této politiky a jsou zde oblasti pro zjednodušení struktur, které máme, které musí být vytvořeny. Udělali jsme celou řadu věcí, nicméně musíme udělat ještě více věcí. A Musíme se rozhodnout o dalších krocích a proto právě váš výbor plus průběžné hodnocení sedmého rámcového programu. Tento výbor byl nedávno vytvořen, začne pracovat příští měsíc, ale velice bedlivě budu hodnotit, jaké se nacházejí návrhy v tomto průběžném hodnocení, protože pokud si stanovíme cestovní mapu, tak víme, kde jsou problémy, překážky, které musíme vyřešit, změnit, abychom mohli splnit inovační politiku, která veme v potaz všechny, kdo mají odpovědnost, A tuž je to digitální inovace, průmyslová inovace, inovace na úrovni podniků. Musíme udělat průřezový krok, kdy musíme spolupracovat a naplňovat tuto politiku. Danke sehr. Eine Nachfrage. otázka. Dě- děkuji. Paní kandidátko, ve vašich písemných odpovědích uvádíte, že byste vytvořila společný, společné výzkumné středisko, kde byste využívala především nebo se zaměřila na nízkouhlíkové technologie. Skutečně si myslíte, že JRC bude ten správný orgán, který může zajistit toto hodnocení? Myslím si, že JRC jsou velice důležitým výzkumným institutem, musí zajišťovat nezávislý výzkum, který je uznávaný, který je využíván průmyslem a členskými státy, protože mají zajištěnou nezávislost tohoto výzkumu. To je velice důležité, protože JRC e není vlastníkem, čili není to vlastnictvím buď vzdělání nebo průmyslu nebo jiných lobistických eh, nátlakových skupin. Je to nezávislá nezávislé stanovisko, které je využíváno členskými státy, průmyslem a samotnou komisí. Tento institut vykonal celou řadu velice užitečných analýz a studií, čili já zcela jistě budu dále podporovat nezávislost tohoto orgánu. Děkuji. Další je pan Kelly. Děkuji. Nejprve bych vám chtěl, paní kandidátko, poblahopřát ke všemu, co jste dosáhla ve vašem politickém životě až k dnešnímu dni. Říkáte, že Evropská unie může být skutečným gigantem v oblasti inovace a e, výzkumu. Říkáte, se může se stát, používáte těchto e, slov otázkou je, jak to mu je doopravdy. 1,77% se vydává v globálu v 27 členských státech na výzkum. Přitom by to mělo být eh, pokud možno více. V některých zemích to je, eh, dejme tomu 3,4. Ve Švédsku je to ještě víc. Nicméně například v Irsku je to 1,3%, v jiných členských státech ještě méně. Toto jsou rozpory, které je nutno překlenout, pokud se eh, nám eh, jedná o to, abychom se vybředli z této situace, abychom se dali cestou takzvaných smart economies. Takže jak chcete překlenout tento rozpor mezi námi? námi, Spojenými státy a Japonskem. Já si myslím, že nejprve si musím uvědomit, že Eh, Spojené státy jsou, Evrop, eh, jsou eh, pro Evropskou unii nejvýznamnějším partnerem v oblasti vědy a výzkumu. Jednak co se týče investic, co se týče také toku výzkumných pracovníků a vědců a co se také týče objemu všech aktivit, které realizujeme společně a také co se týče publikací a patentů. Takže je to prostě pro nás eh, největší eh, cizí partner eh, v našem programu. Máme také strategické partnerství se Spojenými státy v celé řadě oblastí. Je tady například ta pracovní skupina o biotechnologiích mezi Unií a, Evropsk- a Spojenými státy. Pak je tady Technologická rada Evropské unie a Spojených států, která byla nedávno ustavena. Ale je třeba tyto iniciativy ještě posílit prostřednictvím těch struktur, které existují a možná i prostřednictvím nových, které bude třeba ustavit a které by představovaly e, pro obě strany e, zisk a posílili spolupráci. Ano, souhlasím s vámi, když se díváme na ta holá čísla, E, na straně Evropské unie, na straně Spojených států a Japonska a ostatně tady přichází i Indie a Brazílie například, e, tak prostě stano, e, postoj Evropské unie, pozice Evropské unie mezi všemi těmito zahraničními partnery je taková, jaká je. My tu spolupráci musíme posílit, opakuji, v rámci stávajících struktur a možná i v rámci nových, tak jak jsme vlastně tady vytvořili tu energetickou radu mezi Unií a Spojenými státy. A co se týče těch 3%, toho cíle 3%, já si myslím, že jedna z věcí, která je důležitá a já si myslím, že je třeba, abych nalezla nějakým eh, způsobem možnost, jak podpořit eh, jak ženské státy, tak soukromý sektor, eh, jak by mohli hledat možnosti, většího vydávání prostředků na e, výzkum a e, vědu, tak tady samozřejmě e, je tady otázka hospodářské krize. Podívejme se ale třeba na Finsko, jak si vedlo. Oni jsou v popředí, protože vždycky byli jedny z prvních, vydávali hodně na vědu a výzkum. Tímto směrem se musíme dát. Ještě doplňující otázka. Děkuji za vaši odpověď. Řekla jste dnes tady, že doufáte, že tady budeme mít největší výzkumný program na světě. Za pět let, doufejme, vás budeme moci hodnotit v tomto směru. Je to, ale není to náhodou eh, trošku eh, utopistická představa, eh, málo realistická představa? V současné době rámcový program číslo 7 je největším eh, veřejným výzkumným eh, programem na světě eh, a já doufám, že se nestane nic mezi dneškem a koncem mého mandátu, pokud budu potvrzena ve funkci, co by mohlo dávat pochybnosti o tom, že příslušný další program bude v tomto směru něčím méně cenným. Eh, ten rámcový program představuje více jak 50 miliard, ale když se podíváme ještě na příspěvky členských států, tak je to 236 miliard eh, eur eh, na výzkum v Evropě. To je obrovské množství peněz. Samozřejmě vědci a výzkumní pracovníci by řekli, že to není dost a mají plné právo si to myslet, ale rámcový program, tak jak stojí, bude předmětem průběžného hodnocení v následujících měsících. Já, pane Kelly, řediteli se budu tímto hodnocením velmi bedlivě zabývat a pokusím se zjistit, jak na základě těch doporučení, která jistě přijdou, věci pozměnit. Ono to pro mě bude velice hodnotné a důležité, pokud budu pos- tvrzena ve své funkci a bude to také důležité pro generálního ředitele pro oblast eh, vědy a výzkumu eh, z hlediska dalšího programu, protože tady možná jsou oblasti, kde musíme věci změnit, posílit, zjednodušit. A to vše bude záviset na výsledcích tohoto hodnocení. Pan kolega Ransdorf má slovo. Thank you, Chairman. Commissioner. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Historicky levná pracovní síla byla překážkou pro inovace. A víme o řadě případů ehm, tohoto přístupu v minulosti. Nicméně v rámci této krize stojíme před nebezpečím, že naše výroba se přemístí do zemí, kde je levnější pracovní síla, ať už je to Afrika, Latinská Amerika, Čína nebo Indie. Čili co plánujete? Co chcete udělat, aby toto nebezpečí bylo oslabeno. Čili jak chcete zabránit tomu, aby naše výroba byla přemysťována do zemí, kde je levnější pracovní síla? To je velice složitá věc, protože to se týká nejen mě, ale i ostatních kolegů komisařů a dalších politických oblastí, kde bychom museli spolupracovat. Čili co se nyní děje v oblasti výzkumu? V oblasti výzkumu jsme nyní uznali, že mimo Evropskou unii jsou významní eh, rivalové, které jsme v minulosti neviděli jako rivaly, jako Čína, Indie, Brazílie, Japonsko na to se musíme podívat. Eh, co s tím děláme? Například spolupracujeme v oblasti biopaliv a výzkumu v této oblasti s Brazílií, dále spolupracujeme s Indií v oblasti solární energie, spolupracujeme s Čínou eh, v oblasti vesmírného výzkumu. Musíme být dostatečně otevřeni, abychom si uvědomili, že to jsou skuteční konkurenti. Možná jsme si to před 10-12 lety neuvědomovali, ale nyní jsou zde, jsou velice účinní, výkonní, mobilní, jsou také agresivní, jsou našimi konkurenty a musíme s nimi spolupracovat možná ještě více. To nám nakonec pomůže, abychom mohli zajistit, že nepokulháváme někde vzadu. Jsou zde oblasti, kde už pokulháváme oproti Spojeným státům americkým. Například v Indii mají už nanotechnologie, musíme zajistit, abychom nebyli opět vytlačeni z této oblasti. Čili to je důležité. A je důležité, abychom také investovali do oblastí, které jsou nezbytné pro to, aby k tomu právě nedošlo. Děkuji. Ještě další doplňující otázka, pane kolego. Děkuji. Nedávná krize je také výsledkem určité teorie. Co můžete udělat proto, aby vznikly inovativní klastry v této velice složité situaci? Uh, Pokud se podíváme na klastry, pane Ransdorfe, tak je to například článek 169. V této oblasti jsme již vytvořili klastry v rámci Evropské unie. Máme tady například projekt Bonus, kde jsou zapojeny země okolo Balckého moře, které spolu vzájemně spolupracují na všech různých otázkách, které se týkají této oblasti. To je jedna oblast. Další oblast, o tom jsem již hovořila, když jsem odpovídala paní Valian. Když máte menší země, které spolu spolupracují v rámci klastru, které provádějí výzkum v oblasti, eh, kterou by se asi finančně nemohli dovolit, pokud by je dělali sami. Čili je důležité, abychom povzbudili všechny oblasti výzkumu. A musíme tady využít nástrojů, které pro nás budou velice užitečné, ať už je to v oblasti FP7 nebo vytváření evropského prostoru pro výzkum. Musíme udělat vše pro to, aby si lidé uvědomili, že Evropa je otevřená podnikání, že můžeme zavést politiky v těchto oblastech, které pro nás budou užitečné. Mnohokrát děkujeme. Dále má slovo kolega Rode. A kolega Rode je taky zde za vámi, na druhé straně. Paní Gagan Quinn, vítám vás zde ve výboru. Je vždy eh, dobré mít eh, kandidáta na komisaře, eh, který má jasná, jasné postoje. Já bych se chtěla zeptat, máte nějaké záruky nebo náznaky od pana Barosa, že dá velký obnos peněz do oblasti výzkumu v následujících letech? <laughs> I could be killed, you know. <laughs> Já bych za tohle mohla být zabita. Já si myslím, pane Rode, že budete rád za to, že není v pozici eh, ve chvíli, kdy ještě nemá eh, komisi, aby dával záruky eh, za cokoliv, pokud jde o finance. Já si myslím, že to bude jasné teprve ve chvíli, kdy začneme hovořit o finanční perspektivě, kdy budeme vést rozpočtovou diskuzi. Já eh, předpokládám, že tyto diskuze budou problematické, nebudou snadné a já v mé oblasti odpovědnosti, pokud mě potvrdíte jako komisařko, budu potřebovat silnou podporu v tom, abychom si udrželi ty peníze, které máme, abychom je případně zvýšili. Vím ale, že zde bude velká konkurence mezi jednotlivými portfolii, aby každý dostal co největší podporu. Takže eh, Jasná odpověď je ne, pan Barroso se žádným způsobem nezavázal, pokud jde o obnos peněz pro výzkum. A jak víme, peníze nejdou vždycky tím správným směrem. Já bych se vrátil k tomu, co říkala paní Rivasi. Vy nechcete eh, měnit tedy rozdělení peněz a ve, v rámci vašeho portfolia nechcete žádným způsobem přesouvat peníze z jedné oblasti do jiné? Pokud tomu tak je, potom možná zůstaneme doma a nebudeme dělat nic. Já se omlouvám, jestli jsem vzbudila takový dojem, když jsem reagovala na, na otázku paní Rivasy. Samozřejmě, v jakékoliv oblasti kompetencí. Člověk musí zhodnotit to, co dobře funguje, to, co funguje jakž takž a to, co musí být úplně změněno. To je něco, co můžeme udělat jedině tehdy, pokud eh, máme hodnocení toho, co už se udělalo. Pokud eh, se stanu komisařkou, budu muset provést hodnocení eh, v rámci svého portfolia předtím, než budeme diskutovat o dalším rozpočtu to samozřejmě provedu eh, v úzké spolupráci s tímto výborem, protože upřímně lidé v tomto výboru eh, vědí mnoho o tomto portfoliu, eh, které bych já měla zastávat. Já jsem se snažila získat co nejvíce informací o tomto portfoliu, ale vy už v této oblasti pracujete dlouho. Takže vy plně chápete jednotlivé aspekty tohoto portfolia. Takže já musím být otevřená a transparentní při jednání s vámi a já musím poslouchat. Musím vám naslouchat, jestli si myslíte, že tam jsou nějaké oblasti, které je třeba změnit, jakým způsobem je třeba je změnit a jak bych měla tedy reagovat. Dále pan kolega Marinesku. Domnule eh, președinte, doamna komisar. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní kandidátko, já jsem přesvědčen, že víte, že na trhu práce v Evropské unii jsou stále ještě určitá omezení a výzkumní pracovníci jimi také trpí. Evropská unie se snaží získat odborníky z třetích států do Unie. V písemních odpovědích, které jste nám poskytla, říkáte, že zajistíte takové politiky, které umožní zavedení páté svobody volného pohybu eh, výzkumných pracovníků a informací v Evropě. Jaké politiky to budou, eh, které eh, tedy napraví tu situaci na trhu práce v Evropské unii v této oblasti? Samozřejmě, jak všichni víme, tak pátá svoboda se týká vlastně vytvoření jednotného trhu pro oblast výzkumu a e, přenosu, transferu znalostí, které máme. Týká se zajištění toho, abychom to vzali všichni za své, abychom všichni pracovali na odstraňování překážek, které zatím brání zavedení páté svobody. Tyto překážky zahrnují takové oblasti, které spadají i do mé vlastní pravomoce. Jedná se tedy o e, tu oblast zjednodušování, a také oblast eh, dodržení 3% cíle v té mé sféře. Také se to dotýká eh, práv duševního vlastnictví, dotýká se to patentů a eh, závěrů v této oblasti a prostě těch oblastí, které mám já ve svém portfoliu. Ale musíme pracovat jako tým, abychom zajistili, že při poskytování rozvoje a e, ustavení této důležité páté svobody e, se prostě věci postavíme prakticky tak, jako když jsme zaváděli jednotný trh. Jaké e, jsou tady překážky? Prostě byli určití komisaři, kteří se tehdy snažili e, hlavně ty překážky e, rušit a my musíme postupovat teď stejným způsobem. Zrušit překážky a přemostit ty určité oblasti tak, abychom tady měli opravdu opravdickou pravou pátou svobodu a jednotu jednotný trh při transferu znalostí a tak dále. E, doplňující otázka od pana kolegy, prosím. Děkuji. E, za prvé musíme zajistit efektivní e, vydávání finančních prostředků Unie na výzkum i když výzkum vždy nepřináší konkrétní odpovědi. Jak nahlížíte na to eh, financovat eh, s ohledem na potenciální výsledky. Teď hovořím o financování výzkumu. Odpověď? To je pravděpodobnější, tady je pravděpodobnější, že to je e, snažší o těchto věcech hovořit, než je konkrétně uvádět vchod. Ale myslím si, že výzkum, který přináší výsledky, je obrovsky důležitý. Pokud se nám nepodaří dospět k výsledkům a e, umožnit, aby výsledky se e, podílely na e, východu z krize, tak eh, to bude špatně. Eh, výzkumní pracovníci a eh, vědci nám dávají určité nástroje. Pokud je budeme dobře používat, tak můžeme inovovat a můžeme na trhu vytvořit nové produkty a zajistit větší objem pracovních příležitostí. A tohle je hrozně důležité, to musíme podporovat. Děkuji. Dalším je pan Perilo. Signor Presidente, <clears throat> signora Commissaire. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní kandidátko, rámcový program pro vědu a rozvoj je klíčovým prvkem Lisabonské agendy, aby se Evropská unie stala společností eh, vytvořené na znalostech. V tomto programu jsme dosáhli řady úspěchů vznikly nové stimuly, také spolupráce mezi týmy vědců v různých členských států. Já si myslím, že klimatická diskuse by také měla vést k výzkumu v oblasti zemědělství. Myslíte si, že bychom měli rozšířit výzkum do oblasti nejrůznějších klíčových zemědělských produktů, kde bychom mohli eh, bojovat pak eh, proti klimatickým změnám. Jedná se o klíčové zemědělské produkty. V návrhu pro osmý program je, myslíme, poznámka, že by to tam mělo být začleněno. Klimatické změny jsou největší globální výzvou. A velký objem výzkumu byl proveden v oblasti klimatických změn, protože polovina rozpočtu rámcového programu podporuje výzkum, který se zabývá trvale udržitelným rozvojem a jedním z klíčových cílů trvale udržitelného rozvoje je boj, boj proti klimatickým změnám. Eh, můžeme říci, že evropský vědecký výzkum v této oblasti je v čele a máme k dispozici informace, které nám umožňují měnit systémy. Můžeme mít eh, změnu ekosystémů, které mají vliv také na zemědělství. Má to dopad také pro lidskou činnost a musíme se poučit z toho, co udělat. Je tady celá řada nejrůznějších vědeckých projektů, které se zabývají oblastí zemědělství. Například eh, se můžeme podívat na to, když budeme mít eh, klima o 2 stupně teplejší. Co to konkrétně znamená pro plodiny, které pěstujeme v těchto klimatických podmínkách eh, oproti například jižnímu eh, Španělsku, kde se může také teplota zvýšit o 2 stupně. Čili potřebujeme tento typ výzkumu, který je fundovaný, který je pro nás cestou kupředu ve všech těchto oblastech, abychom mohli zajistit trvalý udržitelný rozvoj. A takovýto výzkum je zcela zásadní a klíčový a může a zcela jistě ovlivní oblast, která vás zajímá, a to je zemědělství. Víte, že máme stanovený plán, potom je to takzvaný plán SET. Chceme také propojit činnosti jednotlivých členských států, což je velice důležité a jednou z prvních oblastí je, abychom se zabývali právě zemědělstvím a jaký vliv má na klimatické změny. Čili to je velice konkrétní příklad. Ano, je tady nějaká doplňující poznámka, prosím kolego. Děkuji za tuto odpověď. Pochopitelně výzkum se provádí v nejrůznějších oblastech zdravotnictví, doprava, telekomunikace, životní prostředí a tak dále. Uvažovala jste o tom, jak byste mohla koordinovat výzkum nejrůznějších generálních ředitelství, abychom zajistili co možná nejlepší výsledky? Také zvažovala jste, že byste v osmém rámcovém programu zjednodušila administrativní postupy, které jsou důležité a jsou velkou překážkou hlavně pro malé a střední podniky v tuto chvíli. koordinace výzkumu mezi jednotlivými generálními ředitelstvím. Pochopitelně generální ředitelství pro výzkum provádí výzkumné projekty pro jednotlivé politiky, které jsou prováděny jinými eh, odděleními komise. Je to dáno na základě spolupráce, efektivní spolupráce, tak to bude pokračovat dál. Co se týče FP8, první věc, na kterou bych se musela podívat, je průběžné hodnocení rámcového sedmého programu. Bez pochyby ve zprávě o tomto hodnocení budou nejrůznější návrhy, které se týkají zapojení malých a středních podniků, protože to je oblast, která je důležitá nejen pro váš výbor, ale i pro jiné výbory, že se musíme více snažit v těchto oblastech, musíme více pomoci malým a středním podnikům. Nebudu opakovat, co jsem již říkala, ale musíme se zaměřit na oblasti, které jsou zajímavé pro malé a střední podniky. Musíme také hovořit se zainteresovanými stranami, vyslechnout si je, musíme inovovat tam, kde to je možné také zajistit, aby rizika byla finančně sdílená, možná pomocí jiného formátu, protože nyní eh, je to prospěšné pro malé střední podniky v oblasti high-techu, čili musíme mít nástroje, které nám zajistí lepší rozvoj malých a středních podniků. Herzlichen Dank. Next. Mnohokrát děkujeme. Další otázku má paní Guterres Cortines. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také kandidáce na komisařku. V parlamentu většinou podporujeme komisi v boji proti radě. V poslední době se členské státy snaží znovu znárodnit rozpočty. Zdá se, že v radě existuje snaha znovu znárodnit rozpočty pro sedmý rámcový program. A to by ale znamenalo velký problém pro Evropu. S ohledem na článek 175. Parlament nedostal informace týkající se financování rámcového programu a toho, jestli budou, bude rozpočet eh, nacionalizován, znárodněn nebo poslán zpět členským státům. Eh, jak vy to vidíte? Bude komise rozhodovat o tom, kdo dostane prostředky ze sedmého rámcového programu? Thank you, Mrs. Gutierrez. Děkuji, paní Gutierrez. Já v každém případě budu bránit rámcový program pro výzkum. A to, aby zůstal uvnitř komise. Existuje zde velká rozmanitost ve výzkumu v Evropské unii. E, to je důvod, proč e, zde existují promarněné příležitosti. Hovořili jsme zde o Spojených státech, o Číně, o Indii. To jsou další hráči na trhu. Já bych byla nerada, abychom eh, se vrátili zpět, o krok zpět a dostatečně naše činnosti nekoordinovali. Podívejme se například na Euronet a poskytování potravin. V této oblasti v rámci 27, 27 členských státech a byl a probíhal výzkum týkající se té stejné bakterie salmonely. Já si myslím, že když se bude spolupracovat, členské státy mohou e, dosáhnout ve výzkumu mnohem lepších výsledků. Já nechci, abychom se vrátili o krok zpět k tomu, o čem jste mluvila. Ale je mi jasné, že zde bude tlak ze strany členských států a také uvnitř členských států, aby došlo ke snižování rozpočtu na výzkum a rozvoj. To si myslím by byl krok zpět. Já v každém případě budu bránit rozpočet pro sedmý rámcový program pro výzkum uvnitř komise, pokud eh, budu mít to štěstí a parlament mě potvrdí. A doplňující otázka? Ano, děkuji ve stejném duchu bych se chtěla zeptat, jestli byste nám mohla vysvětlit, jak článek 185 bude fungovat, jaký bude rozpočet a kdo bude činit rozhodnutí s ohledem na společné programy a také jak budete vybírat projekty. Bude se to koordinovat s jednotlivými členskými státy já bych byla ráda, aby zde existovala transparentnost, aby v těchto věcech bylo jasno. Zde neexistují žádné pochybnosti. Mezi mnou a vámi existuje skutečné partnerství. Pokud máme bránit výzkum, pokud budeme jako Evropská unie spolupracovat, já budu potřebovat jasnou podporu. Tato podpora je nesmírně důležitá v budoucnosti. A vy zastupujete všech 27 členských států. Víte, jak vypadá situace v těchto členských státech. Musíme spolupracovat, musíme se snažit nalézt společný, eh, společný závěr ať už se jedná o Evropský výzkumný prostor nebo o eh, hodnocení rámcového programu pro eh, výzkum nebo o diskuze týkající se osmého rámcového programu pro výzkum. Vy jste mým partnerem, vy jste eh, ti, jejichž podporu potřebuji. Vy jste těmi, kteří se mají zasloužit o nejlepší evropský výzkumný prostor v budoucnosti. Děkuji, kolegyně Thompson. Děkuji, pane předsedo. Paní kandidátko, já bych se ráda vrátila k otázce žen a vědy. Vy jste tedy řekla, že potřebujeme zajistit to, aby se víc žen začalo o vědu zajímat. A v posledním eh, období, eh, v období jsem přišla se zprávou, eh, ve které stálo, že 60 žen eh, je celkový počet studentů na vysokých školách, ale to procento, které se pak zabývá vědou eh, do nějakých dalších let, je obrovsky slabé. A já si myslím, že my prostě nemůžeme tady eh, si tyto příležitosti nechat proplout mezi prsty. Ve chvíli, kdy Evropa prostě potřebuje tyto věci zajistit a být aktivnější v té celkové globální konkurenci v šestém eh, rámcovém programu byla určitá zmínka o ženách ve vědě, ale eh, v sedmém není nic a teď jsme v situaci, kdy pouze 20 eh, peněz z, pro výzkum jde k ženám. A to musím říct, že není v souladu s tou cestovní mapou, kterou si komise stanovila v oblastech genderové vyváženosti. Takže já si myslím, že třeba, aby ženy měly větší přístup k penězům pro vědu a výzkum. Co proto chcete učinit? Určitě e, s tím souhlasím. A e, ta situace, jak vy jste sama také popsala ve své zprávě, je zcela e, jednoznačně neudržitelná. Tady nejde jenom o otázku vyváženosti pohlaví, ale také o to, že jsou to příležitosti, které jdou vniveč. My musíme jít příkladem. Musíme Eh, zajistit, aby prostě 40 žen bylo přítomno v expertních skupinách a při hodnocení, to je první cíl. A za druhé, pokud budu potvrzena ve své funkci, eh, tak eh, je také třeba zajistit, aby ve managementu byly ženy a aby dobrý management také zohledňoval jejich potřeby. Jak už jsme tady říkali, mluvili jsme o určité inovaci, e, v, co se týče e, nedostatku e, vyváženosti v odměňování. Já si myslím, že takovouto obdobnou kampaň bychom měli také zaměřit na mladé dívky, a to již od základní školy přes e, střední školství až na vysokoškolskou úroveň a do pracovních e, míst je třeba také mluvit s představiteli průmyslu, eh, těch, s těmi články průmyslu, kde se věci podařily, kde prostě se dospělo k značným úspěchům v důsledku použití i výsledků vědecké práce žen. A to musí sloužit jiným jako příklad. Just uh, Bych tomu ještě chtěla doplnit, eh, pokud eh, mohu. Eh, nejprve chci říct, že z vaší odpovědi mám radost a prozatím je třeba také vidět to, že 400 tisíc vědeckých pracovníků evropského původu pracuje na území Spojených států. To je další velký problém. Eh, my potřebujeme, pokud chceme splnit cíle, které se komise stanovuje, nějakých 700 tisíc eh, pracovníků v oblasti výzkumu a vědy a bez žen se neobejdeme. neobejdeme. Nemohu než s vámi souhlasit. Musíme eh, se těch cílů zhostit. To nejsou nějaké cíle, které vysí ve vzduchu. My musíme opravdu učinit maximum pro to, aby tady existovaly konkrétní nástroje, konkrétní politiky, které nám realizaci těchto cílů umožní zemí. A nemohu než znovu a znovu opakovat, že je třeba, aby tady existovaly i určité osvětové kampaně. Eh, je to ztráta eh, talentů eh, mimo jiné. Další, Christian Ile. Paní Kagan Quinn, právě máme v parlamentu před sebou zhodnocení šestého rámcového programu pro výzkum. Nejdůležitější důvod, nejčastější důvod neúčastnit se evropských programů, a který uvedly vysoké školy i malé a střední podniky, byla byrokracie a dlouhé lhuty. Vy jste eh, před chvílí jasně řekla, že chcete něco udělat, ale že samozřejmě je třeba mít na paměti peníze daňových poplatníků a to, aby byly dobře utráceny. V současné době máme před sebou přeskum v polovině období sedmého rámcového programu. A organizace výzkumných podniků v Evropě poukazují na to, že byrokracie je důvod, proč program dobře nefunguje. Takže já bych chtěla kon- chtěl konkrétní odpověď na to, jakým způsobem v rámci přeskumu v polovině období sedmého rámcového programu chcete tuto otázku řešit. Paní Gagan Quinn, já nebudu a, nějak měnit ty věci, které jsou v sedmém rámcovém programu, a, nebo je e, rekapitulovat. Vy to víte. Pokud budu potvrzena jako komisařka, já předložím a radě a parlamentu sdělení o zjednodušení. Toto sdělení se bude zabývat a dalšími možnostmi, které máme k dispozici, novými koncepty pro financování výzkumu, a otázku a paušálních e, obnosů, to už jste kolega zmínil, to jsou věci, které uznává Evropský účetní dvůr. Já se zavazuji k tomu, že zajistím konzistentnost. A jedna, jeden bod, který je kritizován a který jsem slyšela, je, že začnete rozvíjet určitý projekt a během a, fungování toho projektu dojde ke změnám. A lidé z toho mají obavy. Já si myslím, že je třeba byrokracii zjednodušovat, ale zároveň je třeba zaručit konzistentnost. Já si myslím, že to zaručí další postup v oblasti financování. Kromě zjednodušování zde existují ještě další iniciativy. A jedná se například o revizi finančního nařízení, to myslím pomůže, a také a otázka specifické míry přípustné chybovosti. To jsou tedy specifické věci, které budou na seznamu hodně vysoko na seznamu mých priorit, pokud se stanu komisařkou. Doplňující otázka. Hovořili jsme také o účasti malých a středních podniků. Myslím si, že velkým problémem jsou lhůty, tedy to, jak jedná komise. Ve srovnání s jinými programy je zde rok až rok a půl od podání žádosti po získání financování. To je pro malé a střední podniky nepřijatelné, to je nepřijatelné i pro velký podni- velké podniky. To představuje velký problém. Jak vy na to reagujete? In... Já naprosto akceptuji vaši kritiku. Už v sedmém rámcovém programu a došlo ke snižování eh, těchto lhůt. Samozřejmě to nestačí. Musíme tyto eh, lhůty, tyto čas, časové období snižovat ještě více. A pro mě to bude velkou prioritou. Budu na tom pracovat s generálním ředitelstvím. Myslím si, že je to něco, o čem se bude také hovořit eh, v hodnocení eh, v polovině období sedmého rámcového programu. Eh, je jasné, že to je naše priorita a je něco, co musíme změnit, abychom po pomohli malým a středním podnikům. Děkuji. Dále kolega Paška. Děkuji za slovo, pan předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní komisařko, ve svém vystoupení jste uvedla, že navrhujete vytvořit jednotný výzkumný evropský prostor. Pátou svobodu, to znamená volný pohyb informací a znalostí v oblasti výzkumu a vědy. Kompetence v této oblasti v duševním vlastnictví je v rukou jednotlivých států. Jednotlivé státy mají různorodá pravidla. Chtěl bych vědět, jak si plánujete překonat tuto překážku. Co se týče práv duševního vlastnictví, což v minulosti byla a je kontroverzní otázka, je to něco, co si uvědomují všichni, vytváří to problémy, potíže, je to jedna z hlavních překážek, které musí být odstraněny a já za to sice nenesu odpovědnost, ale Kolegové, doufám, že budeme schváleni, jsme za to potom všichni v komisi zodpovědní. Chci se setkat s tímto kolegem, kolegou komisařem plus s vaším výborem, s členským státem, abychom se podívali na to, co můžeme udělat, abychom jak si povýšili tu úroveň diskuse, abychom prokázali a dokázali, že to je skutečný problém, skutečná překážka pro lidi, aby se zapojili do sedmého rámcového programu a musíme tuto věc řešit koordinovaně v rámci celé Evropské unie. Myslím si, že je jasné na tomto základě, možné na tomto základě spolupracovat. Možná jsem naivní, ale zcela jistě na tom budu spolupracovat s kolegou, komisařem a pokusíme se vyvolat diskusi, skutečný závazek a já toho budu schopná, pokud budu mít podporu z vašeho výboru, kde jsou zástupci všech členských států a kde je dostatečná míra znalosti, abychom překonali tuto překážku a ne ji dále blokovali. Prosím, kolego, máte doplňující otázku? Děkuji. Souhlasím, je to komplikovaná otázka, ale v zásadě vaše koncepce, vaše představa Eh, na tomto problému stojí a proto možná i v rámci s Evropským parlamentem a s vaším kolegou je důležité vynaložit velké úsilí, abychom dosáhli tohoto cíle a obávám se, že z časového hlediska to bude velice složité. Máte tedy představu, dokdy je tento ten problém možné vyřešit? Pokud by to bylo na mě, na vás, tak zcela jistě bychom se snažili, aby to bylo okamžitě, ale ten časový rámec zapoje další aktéry. Čili za svou stranu máte plný závazek, plnou odpovědnost, že budu na tom pracovat se svým komisařem, kolegou, s vámi a tento problém této překážky, nebo jak tomu budeme říkat, bude vyřešen co možná v nejkratší době, abychom umožnili zapojení, otevření tohoto programu, aby ti, kteří vidí práva v oblasti duševního vlastnictví jako problém, který bude vyřešen kolegové, kolegyně. Odpověděli jsme na všechny otázky. A Zbylo nám ještě trochu času, ale myslím, že není nutné, aby byly další otázky položeny. Já vám děkuji za vaši disciplinovanost. A na závěr bych chtěla dát slovo ještě kandidáce na komisařku paní Kejken Quinn, aby nám řekla něco souvislého na závěr. To bylo dohodnuto, že na závěr mají ještě kandidáti možnost pět minut se vyjádřit. Paní Gagan Quinn, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říct nejprve, že jsem k dnešnímu slyšení přistupovala eh, velice důkladně, eh, bedlivě, tak trochu to bylo eh, jako když se maturovala kdysi dávno u nás doma. A spíš ještě možná eh, to bylo tak, když, jako když maturoval můj syn. To jsem prožívala ještě víc. Odpovědnost a dialog jsou v samém centru evropské demokracie. Diskutovali jsme o celé řadě témat a je tady celá eh, řada dalších otázek, o kterých jsme ho- mohli hovořit. Eh, řadu obav, řadu problémů sdílíme. Já jsem vás vyslechla velice eh, pečlivě a pro lidi, kteří žijí v politickém prostředí jako vy a já, Eh, vnímají i otázku výzkumu a vědy jako oblast, kde se musíme podílet o řešení společně a kde musíme hledat řešení velmi usilovně ekonomika, energetika, nízkouhlíkové technologie, E, hledání řešení pro zdravé stárnutí a tak dále. To je celá řada témat, která před námi stojí. Z krátkodobého hlediska e, to znamená, že inovace musí vést e, naší, náš projekt obnovy a vést naší strategii pro rok 2020. Musíme také zrevidovat, zjednodušit náš rámcový program. E, musí být víc přátelský e, k uživatelům, především malým a středním podnikům. Je třeba pracovat průřezově napříč oblastmi, vytvořit jednotný trh, e, pracovat v partnerství s parlamentem, pro mě především to znamená s tímto výborem a dokončit projekt Evropského výzkumného prostoru efektivní vládnutí a také je třeba kreativně pracovat se soukromým sektorem a dalšími partnery, abychom mobilizovali investice do inovativních trhů. Já hledím ku předu eh, k této výzvě a doufám, že mě parlament schválí. Když se dá dohromady výzkum, inovace a věda úplně eh, poprvé a, po, a tyto tři oblasti se učiní se mým středobodem eh, snažení Evropské unie do budoucna, tak to je velká výzva výzva. Já vím, že vy svou práci berete vážně, zrovna tak jako svou práci beru vážně já. Jsme partnery, my politici zde v této místnosti, jsme i my všichni. E, takže pokud hledáte technokrata, byrokrata, úředníka e, a díváte se na mě, tak se díváte špatně. Já jsem politik, jsem někým, kdo chce vidět činy a budu moci e, svou práci korunovat výsledky, pokud budu mít podporu vás všech musíme ty změny eh, spravovat společně. Nemůžeme nechat změny, aby oni spravovali a řídili nás. Takže je třeba spolupracovat v partnerství s vámi a díky tomu já doufám, že my tady zavedeme nějaký nový duch objevitelství, eh, průkopnickou Evropu, která e, bude tedy ještě těsněji spolupracující a inovativnější Evropskou unii. Doufám, že dnešek je počátkem hlubšího dialogu. Zaručuji vám svou podporu, spolupráci a otevřenost. A chci říct ještě jednu věc. Zaručuji vám také svou nezávislost. Nezávislost myšlení, nezávislost Eh, uvažování a velice dobře si uvědomuji, eh, že už jsem byla před parlamentním výborem eh, v dvakrát v minulosti a poté musím vždy, musela jsem vždy, jako bych musela i teď v tomto případě, přísahat nezávislost. A tady chci, abyste E, věřili, že právě v tomto duchu jsem e, pracovala prakticky deset let jako e, nezávislý člen evropských institucí. Já doufám, že dnešek je začátkem hlubšího dialogu, diskuze a snah duchu spolupráce mezi dvěma soubory politiků, jestli to tak mohu říct, a věřím, že společně dosáhneme toho, co chtějí ti lidé tam venku, co chtějí. Chtějí práci práci pro sebe, své děti a vnuky. Chtějí zdravější a bezpečnější životní prostředí. Chtějí nízkouhlíkové zelené technologie. Chci, chtějí prostě splnění všech těchto eh, hesel. Ovšem ta hesla lze naplnit pouze skutečnou spoluprací všech. Já vím, jaký je zvyk eh, Eh, parlamentu vůči komisi. Komise často čeká, až bude povolána parlamentem. A já, pane předsedo, bych chtěla požádat, aby při této příležitosti eh, až se prostě seznámím s politikou eh, obou těch eh, generálních ředitelství, až se seznámím tedy s prací toho průřezového výboru, eh, abych mohla přijít, ne snad na pozvání, ale bych mohla přijít za vámi sem do parlamentu a zeptat se vás na to, jak jste připraveni přispět k těmto specifickým dvěma politikám, které teď se mají stát centrem evropské ekonomiky a našeho snažení. Děkuji vám Velice eh, vám děkuji za to, že jste mě vyslechli eh, takto pozorně. Děkuji vám za další informace, které jsem eh, díky vám dnes získala. A opravdu věřím, že naše spolupráce bude plodná tak, aby v následujících pěti letech bylo učiněno co lze a abych za pět let mohla být skutečně hrdá na to, co jsme společně dokázali. Děkuji. Frau Gegenquint, ich darf mich... Äh, Paní Gegenquin, jménem všech kolegů bych vám chtěla poděkovat za živou diskuzi, za jasnou diskuzi, také za, disciplinované, za disciplinovaný přístup, za jasné odpovědi. Srdečně děkujeme. Myslím si, že to byly tři zajímavé a napínavé hodiny. Nyní vám eh, přeji všechno nejlepší a děkuji také kolegům. Eh, není to jednoduché dodržet časový rámec. Děkuji, že, jste, že se nám podařilo ho dodržet. Zítra pokračujeme.